Dobré ráno, dámy a pánové. Schůze je zahájena, prosím, usaďte se. Další bod na pořadu jednání je prohlášení k Evropské radě, k závěrům zasedání Evropské rady. Obvykle by dostal slovo pan Van Rompuy, ale vzhledem k tomu, že zde ještě není, budeme muset chvíli počkat.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 Ano, pokud chcete, mohu vám říct já něco e, k Evropské radě předtím, než přijde pan Van Rompuy. Bonjour, monsieur le président, Dobrý den, pane předsedo, vítám vás tady. Eh, my už jsme zahájili zasedání a již dávám vám slovo, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, zasedání Evropské rady 1. a 2. března bylo pozitivní a nebylo zastíněno bezprostřední krizí. Nicméně není možné usínat na Vavřínech s ohledem na velké hospodářské výzvy, kterým stále čelíme. Je třeba mít další úsilí na celé řadě front. Jednou z těchto front je fiskální konsolidace. Další oblastí je růst a zaměstnanost. Někteří tvrdí, tvrdí že tyto snahy jdou proti sobě. Nicméně my musíme zajistit, aby proti sobě nešly. Od 30. let 20. století hlavní reakcí na hospodářský pokles byly fiskální pobídky. Eh, schodek eh, a výdaje ze strany vlád se vždy snažili posílit poptávku. V roce 2008 eh, jsme se pokusili schválit takovéto pobídky a to v krátkodobém výhledu pomohlo. Nicméně, možnost využívat tohoto nástroje je omezená ve většině členských států, především kvůli již vysokému dluhu v těchto státech. Co mělo být řešení, se stalo problémem. Důvodem pro zadlužení Ehm, jsou různé věci. Ehm, většinou nejde o e, to, že by e, země příliš utrácely veřejné finance. E, v některých zemích existovaly problémy s bankami, které zbankrotovaly a musí být zachráněny daňovými poplatníky. V jiných zemích se objevily nejrůznější bubliny aktiv a ty vedly k navýšení schodku a zadlužení. Nicméně v několika zemích e, jde o to, že dluh se během let nahromadil a členské státy překročily dohodnuté maximum dluhu 60 HDP. Země e, používaly e, kineziánský princip asymetricky. Při Eh, zpomalení hospodářského růstu, měli schodky, ale při posílení hospodářského růstu neměli nadbytky. Eh, to je důvod, proč eh, smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení, která byla na Evropské radě podepsána, je nesmírně důležitá. Nebrání proti cyklickým schodkům, pokud strukturální deficit eh, během hospodářského cyklu je vyrovnaný nebo je malý. Eh, zároveň eh, pravidla této smlouvy neomezují veřejné výdaje. Nicméně poukazují na to, že není možné si přehnaně půjčovat. Evropská rada a členské státy by měly nadále respektovat pravidla Paktu stability a růstu který byl posílen balíčkem šesti zpráv. Zároveň je třeba soustředit se na konsolidaci, ale to musí jít ruku v ruce s dalšími snahami zajistit hospodářský růst a zlepšit zaměstnanost. Jak to udělat? Na to se soustředila Evropská rada v rámci evropského semestru a jak už jsem vám řekl, byl to cíl také lednové rady. Podívali jsme se na problémy eh, z různých úhlů pohledu. Chceme zajistit, abychom měli rozpočty pod kontrolou, ale zároveň, aby se investovalo do budoucnosti, do vzdělávání, do výzkumu a vývoje, do inovací, aby se posilovaly investice, abychom se podívali na eh, výdaje, aby abychom podporovali eh, boj proti nezaměstnanosti proti, abychom bojovali proti daňovým únikům a daňovým podvodům, abychom také se soustředili na posilování jednotného trhu, jak zdůraznilo 12 kolegů. Zároveň je třeba snížit daňovou zátěž na práci, a především u eh, těch lidí, kteří nevy, dělávají mnoho. Je třeba zlepšit eh, prostředí pro podniky, omezit eh, administrativu a stručně zkrátka udělat ta správná rozhodnutí pro podporu růstu a zaměstnanosti v rámci fiskální konsolidace. To vše budou eh, instituce monitorovat. Jak víte, evropský semestr je naším nástrojem pro koordinaci politik. Vychází se e, z roční analýzy růstu komise a semestr trvá až do červnové Evropské rady, která e, schválí e, doporučení specifická pro jednotlivé země. Samozřejmě některé, některá opatření na straně nabídky trvají déle, než přinesou nějaký výsledek. Nicméně můžeme, eh, měli bychom být schopni eh, vyhnout se eh, problémům s úvěry. Banky mohou využívat podpory, pokud jde o likviditu ze strany Evropské centrální banky. A banky by tuto likviditu měly předávat dále podnikům. Kroky vlád a ECB pomáhají stabilizovat trhy s dluhopisy. To je zásadní pro jednotlivé země. Je třeba, aby jednotlivé země dodržovaly své závazky v rámci eh, paktu stability a růstu a v rámci nové smlouvy o stabilitě. Vedle této měnové politiky existuje celková politika, která by se měla snažit eh, o znovu získání důvěry na nejrůznějších úrovních, především důvěry ze strany investorů. To pomůže růstu a zaměstnanosti. Naše strategie začíná fungovat. Dosáhli jsme určitého milníku v krizi, dochází ke zvratu v krizi. Ale jsme si vědomi různých slabých míst. Potřebujeme mít dlouhodobou strategii pro růst ta je stělesněná ve strategii EU 2020. Nyní máme také evropský semestr. Nicméně potřebujeme také specifickou politiku zaměstnanosti, především pro mladé lidi. I když eh, hlavní odpovědnost je na členských státech, Evropská unie může eh, určitým způsobem vést eh, to jsme udělali také v závěrech Evropské rady. Těšíme se na nadcházející balíček pro zaměstnanost, který předloží komise. Rovněž jsme hovořili o situaci v Řecku a vítáme pokrok, pokud jde o řecký program. Cílem je, aby řecká ekonomika se dostala na trvale udržitelnou cestu, ať už jde o udržitelnost jako takovou nebo konkurenceschopnost. Já bych chtěl zdůraznit eh, pro ty, kteří tvrdí, že Evropská unie vnucuje úsporná opatření Řecku. Eh, chtěl bych jim říci, že eh, země eurozóny a MMF poskytují dalších 130 miliard eur vedle toho prvního balíčku 110 miliard eur v dlouhodobých eh, půjčkách eh, Řecku s nízkým úrokem. A zároveň eh, pomohly zajistit odepsání 70 čisté současné hodnoty dluhu. Celková podpora Řecku představuje více než 100 HDP. Bez něčeho takového by situace Řecka, ať už je nyní těžká, byla ještě horší. Nicméně potřebujeme eh, silný program růstu pro Řecku eh, s podporou evropských fondů, eh, investic. Je třeba maximalizovat potenciál řecké ekonomiky. Komise se musí snažit i technicky pomáhat Řecku. Vůči představitelé eurozóny rovněž mm, potvrdili závazek znovu zhodnotit, e, zda strop EFSF a ESM e je adekvátní. A to do konce měsíce. Zároveň se shodli na tom, že urychlí splácení upsaného kapitálu pro ESM. Během této Evropské rady jsme řešili také celou řadu dalších otázek. Pokud jde o Srbsko, eh, dohodli jsme se, že Srbsko dostane statut kandidátské země. Eh, je to výsledek eh, velké snahy, pokud jde o dialog mezi Bělehradem a Prištinou. Doufám, že to Srbsko přiměje k tomu, aby se dále snažilo dodržet politická a hospodářská kritéria pro členství v EU a že i nadále bude podporovat regionální spolupráci a dobré sousedské vztahy na západním Balkáně. Zároveň očekáváme další normalizaci vztahu mezi Bělehradem a Prištinou. Pokud jde o přístup Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru, Požádali jsme Radu pro spravedlnost, aby přijala rozhodnutí v září a do té doby, aby byla implementována opatření, která přispějí k úspěchu celého procesu. Pokud jde o Sýrii, tam je situace e, strašlivá a my jsme se soustředili na tři aspekty této krize. Za prvé, humanitární e, aspekt. E, vyzýváme k tomu, aby okamžitě skončilo zneužívání lidských práv a aby ti, kteří jsou zodpovědní za násilí, eh, byli voláni k odpovědnosti. Zároveň jsme eh, požádali o to, aby humanitární agentury eh, měly přístup do Sýrie. Pokud jde o politické aspekty, Potvrdili jsme, že Evropská unie eh, se zavazuje dále eh, tlačit na syrský eh, režim. Vyzvali jsme prezidenta Asada, aby odstoupil. Jakmile začne demokratický přechod, přechod k demokracii, chceme rozvinout nový nové partnerství a poskytnout pomoc. Pokud jde o diplomacii, podporujeme snahy Arabské ligy, stejně tak jako misi Kofi Anana a také vytvoření skupiny přátel syrského lidu. Zároveň jsme vyzvali Radu bezpečnosti, především Rusko a Čínu, aby e, všichni spolupracovali na zastavení násilí. Nesmíme zapomenout na to, že nemůžeme e, rozhodně jednat bez mandátu OSN. Tento názor byl jednohlasně podpořen. Je to důkaz toho, že eh, existuje silnější společná zahraniční politika, než si někteří myslí. Máme společný přístup k Iránu, Sýrii, Líbii, eh, k jižním soustřed, sousedům a tak dále. Eh, je jasné, že když 27 členských států spolupracuje, není snadné je přehlížet. Byl jsem také rád, že 27 hlav států a vlád Evropské rady se rozhodlo mě podpořit jako předsedou na eh, dalších dva a půl roku. 17 eh, zástupců zemí eurozóny mě požádalo, abych předsedal Eh, summitům eurozóny. Moje první priorita bude ekonomika. Eh, ta je naprosto zásadní. Bez silného ekonomického základu eh, nebudeme moci zachovat své sociální modely. Potřebujeme také vytvořit nová pracovní místa pro mladou generaci. A to je jediný způsob, jak budeme moci hrát silnou úlohu na globálním poli. Kolegové, je pro mě velkou ctí, že mohu i nadále pokračovat ve své roli. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane Van Rompuy nyní má slovo předseda komise Barroso. Děkuji, pane předsedo vážení členové eh, Evropského parlamentu. Především bych chtěl eh, poblahopřát panu Van Rompejovi k jeho znovuzvolení a chtěl bych také eh, ocenit práci, kterou odvedl za dva a půl uplynulého roku. A také věřím, že bude dále pokračovat v, boj, v úsilí o silnější EU, eh, silnější EU eh, e v, eh, ve světě a také pro své občany. Jak už to řekl pan Van Rompuy, tento summit se věnoval celé řadě otázek, včetně zahraničních záležitostí situaci v Sýrii a v Iránu. A samozřejmě také přijal velmi důležité rozhodnutí poskytnout kandidátský status Srbska. Je tady řada prvků, která ukazuje, že EU pravděpodobně postupně eh, dosáhla bodu obratu, kdy dochází k určité stabilizaci. My nejsme ovšem ještě zcela venku z krize. Eh, situace je stále ještě zranitelná a musíme dokončit svou práci, včetně posílení eh, eurovalu. To je velice důležitá součást našeho, našeho systému posílené zprávy hospodářských věcí. Eh, vyzýváme vlády, aby se soustředili nejen na krátkodobé zvládání krize, ale také na růst, na chytrý, udržitelný, eh, začlenující růst, který je velice důležitý pro vytváření pracovních míst a pro eh, prosperující Evropu. To je také prvním cílem naší strategie. Je to v jádru přístupu k mm, roadmap, která byla předložena tomuto parlamentu již loni na podzim. Tady je velice důležité, že Evropský summit byl důležitým krokem tímto směrem, i když zbývá ještě hodně práce před námi. E, tento summit se soustředil na klíčové body takovéhoto přístupu. Za prvé dohoda o reakci na problémy Řecka, za druhé e, finanční stabilita a za třetí e, růst vytvářející pracovní místa v rámci naší agendy a to především díky konkrétním iniciativám zaměřeným na e, adresné investice. Dovolte, abych začal Řeckem. Někteří lidé stále dále říkají, že Řecku se nepodaří situaci zvládnout a já se ptám, proč? Proč by Řecko nemělo být schopné udělat ty potřebné reformy pro svou konkurenceschopnost? Já si myslím, že možné to je. Řecko Řecká vláda, řecký parlament si také myslí, že je to možné. A tady i rozhodnutí, eh, které bylo přijato, ukazuje, že možné to je. Eh, prioritou je, aby nyní program fungoval, aby se eh, dostalo podpory řeckému lidu a řeckým orgánům. Komise je připravena přijmout konkrétní opatření. Spolu s těmi vše, komisaři jsem také já vedl jednání s premiérem Řecka i s dalšími ministry o krocích, které budou okamžitě přijaty. Jak vidíte z mého dopisu, e, musíme se soustředit na několik klíčových priorit, včetně zaměstnanosti mladých, e, podpoření e, podmínek příjezdnivých pro podniky, otázka absorpce strukturálních fondů. To všechno jsou oblasti, kde je možné během týdnů, nikoli měsíců či roků, učinit velký pokrok. Task Force Evropské komise eh, tady je přímo v terénu, diskutuje o opatřeních s řeckou vládou a konečně právě včera jsem se sešel eh, s předsedou ehm, eh, Evropské investiční banky, abych s ním jednal o tom, jak udělat efektivnější podporu pro Řecko. V nejbližších týdnech mám v záměru spolu s komisařem Rénem vytvářet další hodnocení Eh, učiněných opatření a navrhnout případné další. Jde o to podpořit růst a najít eh, trvalé řešení pro problémy v Řecku, vytvořit stabilitu. Bez stability nebude důvěra a bez důvěry nebude růst ani pracovní místa. Vážení členové Evropského parlamentu, podpis eh, Eh, naší smlouvy o finanční stabilitě byla velice důležitá pro eh, důvěru, pro obnovení důvěry. Jak víte, to nebyl zrovna mechanismus, který původně eh, dávala přednost Evropská komise vzhledem k tomu, že je mezivládní a 25 členských států z celkového počtu 27 států. Tím vytvářelo politické prohlášení, že Evropa to není pouze, eh, tedy euro, že není pouze eh, měnou pro některé země, že to je velice důležitý aspekt eh, ukazující nezvratitelnost vývoje směr v rámci eura a že to je velmi důležitý nástroj pro investice v Evropě i mimo Evropu. Je to velmi důležitý nástroj stability, je to nástroj pro skutečnou unii, sixpacks a další další nástroj pro finanční stabilitu. Jsou velmi důležité kroky tímto směrem. Je proto eh, životně důležité, abychom společně s evropským zákonem co nejdříve tyto věci potvrdili. Eh, smluvní státy se zavázaly, že eh, ustanovení ve smlouvě do pěti let začlení do evropského práva. Evropská komise navrhuje další opatření v rámci takzvaného two-pack, aby se ten six-pack a Fiscal Compact eh, mohli začlenit do evropského práva. To znamená také s aktivní účastí tohoto parlamentu. Samozřejmě tato dohoda nemůže a snad by ani neměla pokrývat všechny aspekty hospodářské unie a nejdůležitější eh, aspekty, jako je vnitřní trh, eh, hospodářskou, sociální, územní eh, soudržnost. Protože takové aspekty se lépe naplňují prostřednictvím komunitárních postupů a také prostřednictvím evropských institucí a komunitárních metod. Vážení členové EP, Eh, agenda pro růst a pracovní místa byla velice důležitým bodem eh, našeho jednání na samitu. Finanční stabilita je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Jak bylo řečeno mnohokrát, potřebujeme finanční stabilitu, ale také hospodářský růst. Potřebujeme obě tyto věci. Jak ukazuje zcela jasně roadmap, je tady celá řada aspektů růstu, eh, které je třeba aplikovat najednou, například strukturální reformy, prohloubení jednotného trhu, Zaměřené investice, ano, investice potřebujeme, a také podpoření obchodu. E, tady jsem zcela jasně řekl na zasedání rady, že členské státy musí učinit více proto, aby překonali propast, která existuje mezi na jedné straně politickou vůli a na druhé straně opatřeními reálně přijímanými. Eh, nemůžeme hovořit o těchto aspektech pouze v Bruselu. Potřebujeme takovou strategii, aby se projevovala na všech úrovních, v regionech, eh, na místní úrovni, v našich společnostech také jasně eh, jsem řekl, že potřebujeme i perspektivu sociálního začlenění, protože jsou některé situace sociálně velmi naléhavé, kdy v celé řadě našich členských států roste chudoba. Eh, uvedl jsem, že strukturální reformy musí být politicky, ale současně i sociálně únosné pro naše občany. Sociální dialog je tady zásadně důležitý a hrává velice důležitou úlohu, jak to ukazuje také eh, sociální eh, tripartitní summit a další jednání v sociální oblasti musíme ukázat, že cesta, kterou se ubíráme, je sociálně spravedlivá a že výhody jsou sdíleny všemi. To eh, spravedlivý přístup, to byl klíčový bod také při diskutování eh, o aspektech eh, zdanění. Poslední tři samity hovořily o zdanění jakožto důležitém aspektu v našem úsilí o vybřednutí z krize. To jistě nepřekvapí. Nedávná čísla ukazují, že trilion eur se každoročně ztrácí v EU prostřednictvím daňovým úniků. Eh, když si to srovnáme tuto sumu, když si srovnáme s tím, jak vypadají eh, národní rozpočty, tak eh, si uvědomujeme, že celá řada problémů by se tím vyřešila. Takže to je důležitá cesta, jak řešit problémy. Komise pracuje na konkrétních opatřeních, jak eh, náš postoje proti daňovým podvodům a daňovým únikům posílit. Na evropské úrovni je to také důležité. Není žádný důvod pro to, abychom dále odkládali schválení směrnice nebo další modifikace aplikace směrnice o, o um, úsporách. Eh, jak víte, to je další eh, negativní příklad provádění, eh, kdy praxe kulhá za politickou vůlí. Kdy se něco rozhodne, něco se projeví jako vůle, ale pak to, se to neprovádí v členských státech. Vážení členové HDP. Já jsem také hovořil o tom, jak důležitá je strategie Evropa 2020. Eh, víceletý finanční rámec je důležitý nástroj, jak toho dosáhnout. Evropský rozpočet je rozpočtem pro investice a já doufám, že z této perspektivy také eh, budou probíhat ehm, eh, konstruktivní diskuse s členskými státy a věřím, že i parlament bude takto postupovat. Navrhujeme také další eh, nástroje, které se týkají ehm, například prioritních akcí, jako například zrychlování některých iniciativ, přehled ročního růstu, konkurenceschopný jednotný trh, rozvíjení pracovních míst a to proto, aby z dlouhodobého hlediska byla evropská ekonomika konkurenceschopnější. Věříme, že dojde k opatřením, která změní náš každodenní život tímto směrem. Komise také takto postupuje zejména v oblasti boje proti eh, nezaměstnanosti mladých a v úsilí na podporu malých a středních podniků, které vytvářejí tolik pracovních míst. Evropská komise navštívila celou řadu členských států a prakticky ve všech eh, případech eh, bylo, eh, byly nalezeny možnosti, jak dále postupovat tímto směrem. Vážení členové Evropského parlamentu, dovolte, abych uzavřel své vystoupení tím, že řeknu a zopakuji, že je velice důležité mm, odvést tu obrovskou práci, která je stále ještě před náma. Nemůžeme tady rozvíjet neustále nekončící drama o euru. V naší eh, činnosti musíme udržovat naši Evrop, náš evropský model sociálně tržní ekonomiky v náročnějším prostředí, potřebujeme konkurenceschopnější Evropu, která přinese stabilitu a růst, ale také solidaritu. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkujeme, pane Barroso. Nyní má slovo Evropská lidová strana, Josef Dol. Pane předsedo, pane předsedo rady, ze všeho nejdříve vám blahopřeji k vašemu jmenování a přeji vám hodně úspěchu na další dva roky a půl, protože všichni potřebujeme dobré návrhy na to, jak vytvářet pracovní místa v naší Evropě. Myslím, že z krize můžeme vyvodit dvojí ponaučení. Za prvé, náprava regionálních a národních financí už nemůže čekat. Před deseti dny byla podepsána rozpočtová smlouva 25 státy a to svědčí o tom, že ty nejjasnovidnější země se takto rozhodly. A tato smlouva vede k tomu, že musíme jednat upřímně, a také disciplinovaně. Nicméně není důležité text podepsat, ale uplatňovat jej. A právě proto očekáváme od členských států a od komise, která je strážkní smluv, kroky v této oblasti. Všichni se pamatujeme, jakým způsobem byl pakt stability porušen nejsilnějšími členskými státy. Dokonce předseda komise řekl, že je to hloupé. Když se podíváme na rozpočtovou smlouvu, která spolu s šesti balíčkem a dvojbalíčkem vytváří užitečný nástroj, nicméně musíme si dát pozor na jejich uplatňování. Druhé ponaučení z krize je to, že je důležité přikládal velký význam vytváření pracovních míst, které bude trvale udržitelné. Myslím si, že na tomto plánu už od začátku krize nebyl učiněn žádný pokrok. Lednová rada se pouze spokojila s tím, že dala členským státům doporučení bez koordinace nebo nějakého společného plánu. Komise uplatňuje různé iniciativy, které by byly lépe pochopeny, kdyby byly začleněny do nějakého projektu, společného projektu na podporu růstu a zaměstnanosti. Také jsem překvapen tím, jak velmi pomalu a těžkopádně mnohé členské státy uplatňují pravidla, ke kterým se zavázaly. A i zde očekávám od komise, aby dohlížela na to, aby se členské státy začaly ubírat správnou cestou. EPP navrhuje různé akce, které eh, začlení do dopisu radě. První věc je vnitřní trh. Na konci tohoto roku se připomeneme 20. výročí vnitřního trhu, jednotného trhu. A přesto existuje různých 500 různých eh, úzkých míst, která škodí fungování tohoto jednotného trhu. Je třeba se ujistit, eh, aby uplatňovaná pravidla byla skutečně uplatňována v praxi a abychom měli také přesný harmonogram, který nám umožní završit jednotný trh. Je to důležité, je to naléhavé, protože právě tam najdeme alespoň malé procento růstu pro všechny země, které bude v této krizové situaci velmi důležité. Terciární sféra je zásadní pro Evropskou unii a sama o sobě představuje jeden z největších bloků. Víme, že průměrné ceny pokud jde o léky, se pohybují od jedničky do čtyřky, že mohou být až trojnásobné, čtyřnásobné a to tež platí i pro různé jiné oblasti, jako například eh, univerzitní diplomy a tak dále. To jasně svědčí o tom, že nemůžeme už dále čekat a samozřejmě nemůžeme dělat všechno najednou a právě proto žádám komisi, aby začala první novou legislativou, legislativní iniciativou v deseti oblastech eh, jednotného trhu. Druhá linie pro EPP představuje důležité investice pro politiku růstu. V tomto smyslu navrhuji také, že do rozpočtu Evropské unie pro následující leta musíme vyhradit určitou část, která bude určena na investice do zaměstnanosti. Nebude se jednat o nějaké zvláštní výdaje, jde pouze o to, že bychom orientovali tyto investice, investovali bychom tyto zdroje, které už máme k dispozici tímto způsobem, abychom si vytvořili vlastní zdroje. Když Unie Eurostuje investuje jedno euro, znamená to, že díky tomu multiplikačnímu efektu může toto euro vyprodukovat až 5 eh, eur. V roce 2009 těch 4 miliony eur, které byly do tohoto sektoru investovány, vytvořily 20 milionů euro. A na závěr bych rád řekl, že naši spoluobčané dnes potřebují pracovní místa a mladí potřebují pracovní místa. Naše ekonomika potřebuje alespoň malý růst na začátku a zajištěný růst do budoucna. Daňový pakt zaručí zdravé veřejné finance a já si myslím, pane předsedo komise, že v tom máte pravdu. Je třeba eh, tvrději bojovat eh, proti daňovým únikům. Musíme jednat a uváděl čísla, je to obrovské pro vytváření pracovních míst. Eh, samozřejmě Jednotný trh a vyčlenění rozpočtových prostředků musí vést k vytváření trvalých eh, pracovních míst. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Dole. Nyní za socialisty a demokraty má slovo pan Svoboda na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl pogratulovat panu Van Rompuyovi za to, že byl, nebo k tomu, že byl eh, znovu zvolen. Eh, máme ještě hodně práce před sebou. Eh, chtěl bych eh, pogratulovat také eh, radě za rozhodnutí týkající se Srbska. Myslím, že pro Srbsko i Kosovo je to správné rozhodnutí. Bohužel ale nedošlo k pozitivnímu rozhodnutí, pokud jde o Schengen, především Rumunsko a Bulharsko. Rumunsko a Bulharsko si zaslouží rozšíření nebo přistoupení do Schengenu. Co mě šokovalo, bylo po radě prohlášení před prezidenta Sarkozyho, že by Schengen měl být pozastaven. Kolegové, kolegyně, měli bychom opět cestovat s pasem v ruce po Evropě abychom se dostali do jiného členského státu. Něco takového nemůže nikdo myslet vážně. A když mluvčí prezidenta Sarkozyho říká, že socialisté v Evropském parlamentu brání reformě Schengenu, tak to není. My nechceme krok zpět, my chceme krok kupředu. A také vyzýváme prezidenta Sarkozyho, aby i e, s ohledem na nadcházející volby takovýmto způsobem nenapadal socialisty, protože my chceme podporovat Evropu a myslím, že by dobře udělal i Sarkozy, kdyby tak činil. Kolegové, kolegyně, nyní k hospodářským otázkám. V německém časopise jsem četl v jednom rozhovoru otázku, jak chcete udržovat e, poptávku v Evropě, když se nestaráte o lidi, kteří by měli nakupovat. Podporujete systém, který se účastnil celoevropské spekulace. Nebyl to ekonom, nebyl to politik, byl to Harry Belafonte, zpěvák a občanský aktivista. Bohužel Existuje mnoho politiků v Evropě, kteří se chovají právě tímto způsobem a to je smutné a já myslím, že to v Evropě musíme změnit. Eh, nejde jenom o podporu eh, poptávky a podporu eh, sociálně slabých. My v Evropě děláme částečně opačné, například v Řecku je potřeba, abychom podporovali sociálně slabší a abychom měli nižší daně, nikoli naopak. Je problém, že jsme reagovali velice pozdě. A pane Rompuji, ano, máte pravdu, rada reagovala, ale od roku 2008 nezaměstnanost mladých silně vzrostla. Co řekneme mladým lidem, kteří nejsou schopni nalézt práci? Lidé z Evropy, mladí lidé z Evropy odchází do Brazílie, do Argentiny, aby tam našli práci. A není skandální, že máme celou řadu mladých lidí, kteří pracují za platy, které je neuživí. Co řekneme těmto eh, mladým, mladým lidem, eh, kteří eh, nejsou schopni si vydělat na jídlo? Jak máme získat tyto mladé lidi pro Evropu? To je otázka mé politické skupiny. Zároveň jde o vzdělávání. A pane Fan Rompuy, vy jste řekl, ano, je to uh, úkol členských států. Nicméně my bychom chtěli, aby Evropa se starala o mladé lidi, aby jim poskytla jak práci, tak vzdělávání, protože to patří k sociálnímu modelu v Evropě. A také na adresu prezidenta eh, Draghiho z ECB eh, bych eh, chtěl říci, že sociální model Evropy není mrtvý a nesmí zemřít. My sociální demokraté jsme proto, aby tento model nadále žil. Musíme ho reformovat. Nicméně je to součást naší identity a tuto naši identitu budeme plně hájit. Kolegové, kolegyně, na závěr Celá řada lidí si myslí, že eh, občané jsou proti reformám. Nicméně občané jsou proti reformám proto, že to nejsou správné eh, reformy. Pan Barroso zde zmiňoval daňové úniky, nicméně když se podíváme, eh, jak nespravedlivé jsou daňové systémy, že bohatí často eh, neplatí odpovídající daně, a potom je jasné, že je potřeba to změnit. Učinili jsme nějaké kroky kupředu, ale nestačí to když lidé eh, na našem kontinentu uvidí, že v budoucnu budeme mít spravedlivější sociální systém, potom to potom nás budou eh, podporovat. Nicméně nesmíme se vzdát eh, našeho sociálního modelu v Evropě, na který jsme hrdí. My jako sociální demokraté tento model budeme hájit. Pane Svobodo, kolega Ody by vám chtěl položit otázku. Prosím, pane Ody. Monsieur Svoboda, vous avez... Pane Svobodo, vy jste tady mával svým pasem a zmiňoval jste jméno Nikolase Sarkozyho. Víte, že Nikola Sarkozy Schengen vždycky hájil? Víte, že Nikola Sarkozy nechce zrušit Schengen, naopak ho chce posílit. Víte, jak funguje hranice mezi Řeckem a Tureckem? víte, že nelze eh, prosazovat určitou svobodu bez zajištění eh, bezpečnosti. Já se vás tedy ptám, pane Svobodo, myslíte si či nemyslíte si, že mechanismus Schengen je správně řízen? Vážený kolego Ody, Když držím v ruce pás, musíme myslet na eh, Sarkozyho, nicméně se těším, až eh, bude eh, v důchodu a nikoli v politice. A ano, bezpečnost a Schengen jdou ruku v ruce, ale já se vás ptám, proč Rada a tam není francouzská vláda úplně nevinná. Proč rada brání Bulharsku a Rumunsku vstoupit do Schengenu, i když už splnili požadavky? Na to se vás ptám, protože provedli opatření a zajišťují bezpečnost a to znamená, že e, to, že se nerozšiřuje Schengen, je nelegální. Já považuji to, co říká pan Sarkozy v předvolební kampani za e, špatné, protože že Schengen je pozitivem, kterého Evropa dosáhla. Občané vidí, že mohou jezdit přes hranice, aniž by ukazovali pas a byli kontrolováni. Pokud to Sarkozy nechce, je to jeho problém. Nicméně já vím, že François Hollande a francouzští socialisté Schengen podporují a podporují také svobodu. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Frhovštad má slovo za ALDE. Já jsem do toho nechtěl vstupovat, ale pane Ody, musíme eh, si přiznat, že vzhledem k tomu, že polovina imigrantů by měla odejít z Francie, jak říkal Sarkozy, napadat i další partnery, pokud jde o Schengen. Já si říkám, kdo je v podstatě kandidátem externí, externí, ne, extrémní pravice. Je to Sarkozy nebo někdo jiný. Když já vidím vývoj této volební kampaně, musím si, že něco takového jsme nikdy neviděli v žádné evropské zemi. Prostě francouzský prezident používá takováto slova. A to je právě dnešní problém. To je ten problém. So, uh... Uh, Teď bych se vrátil k debatě, kterou jsme vedli předtím, než eh, do toho vstoupil pan Ody. Především tedy blahopřeji pane Van Rompuy. Evropské rady přicházejí a odcházejí. A já si kladu otázku, zda jsme skutečně dosáhli mezníku v krizi, jak jste říkal vy. Opravdu věříte, že díky úsilí pana Montyho a pana Rachoje se nám podaří ukončit krizi, že daňová dohoda všechny ty, celý ten chaos ukončí a že budou stačit ty záchranné fondy, které budou obsahovat 750 miliard eur. Myslíte si, že to skutečně bude znamenat konec eh, krize? Já si myslím, že zatím se děje něco úplně jiného. Zatím vidíte, že pan Draghi si koupil čas, vytisknul více než 3 biliony nových eur. To se právě stalo. A právě to dnes pozorujeme. To je vlastně eh, vytisknutí těch 3 bilionů eur. To jsou ta nová opatření. A to podle mě není strukturální řešení. To bude fungovat eh, několik měsíců nebo možná několik týdnů, ale není to strukturální řešení této krize. A my všichni víme, v čem leží strukturální řešení pro tuto krizi? My potřebujeme částečnou mutualizaci dluhu. Já jsem byl ve Washingtonu a tam mě řekli, ano, vytvořte si svůj záchranný, záchranný fond, eh, strukturální řešení. Totež v Mezinárodním měnovém fondu. Já si myslím, že všude vidí světlo, jenom my v Evropě světlo nevidíme. A víme, co to znamená? Mutualizace dluhu nad 60%, aby všichni platili eh, nižší úrokové sazby. Eh, je to v souladu eh, s německým ústavním zákonem, je to také v souladu s mezinárodními pravidly. Pořád hovoříte o firewallu, ale nic takového neexistuje, když dokonce spojíte ty dva záchranné fondy. Je to jenom takové hašení. Není to firewall, není to obrana. V Řecku, v Portugalsku, v Irsku je to věc, která může dočasně fungovat, ale není to žádný ochranný val proti takových, takovým ekonomik, v takových ekonomikách jako Španělsko a tak dále. A v tomto parlamentu je jasná většina, která tvrdí, že nepřijmeme novou legislativu v oblasti eurokrize, pokud to nebude obsahovat takovýto návrh, pane Van Rompuy a pane Barroso. Nakonec eh, pár slov k Sýrii. Včera bylo zase nalezeno 47 těl, těl žen, dětí, popálených, mučených a Kofi Annan informuje o tom, že vlastně vůbec nechápou realitu. Já myslím, že nastal čas, abychom něco udělali. Zastavme lety do Syrie. Pošleme zpátky syrské velvyslance. Zabraňme všem k cestování do Sýrie. A dělejme to, co dělá prezident Obama. Dívejte se na všechny možnosti. Humanitární koridory, eh, bezpečné přelety. Musíme udělat něco. A ne to, co děláme teď. To znamená nic v tomto případě. Jinak zde bude jen jeden eh, výsledek. A to znamená, že Syrie se stane novou Srebrenicí, novým Sudánem, novou Ruandou a my musíme rozhodně vystoupit proti tomu. Pane Verhofstadte, je zde na vás otázka ze strany kolegy Dola. No, no, no, no, no. Je veux... Ne, ne, ne, já chci jen znát reakci eh, našeho přítele Guy, protože pan Sarkozy eh, nemá ve své vládě Národní frontu, Nacionální frontu. Zatímco <coughs> eh, je daleko nebezpečnější, daleko zákeřnější eh, to, že nizozemská vláda nic neodsoudila. A dále eh, to, že se říká, že Řecko musí eh, vystoupit z eurozóny. A to jsem nikdy neslyšel pana Geofrovštata kritizovat. Odpověď. Pane předsedo, já jsem byl první, kdo odsoudil mlčení holandské vlády, tedy nizozemské vlády, k otázce internetových stránek. A chci panu Dolovi připomenout, že to je křesťansko-demokratická vláda z liberály. Na to možná zapomněl. Já v každém případě jsem panu eh, kolegovi zatelefonoval. Nevím, jestli pan Dol zavolal panu eh, kolegovi ze své strany v Nizozemsku. Dnes odpoledne eh, tady budu velice jasně hovořit. Podpořím eh, usnesení eh, k internetovým stránkům, protože, stránkám, protože mlčení nizozemské vlády je nesnesitelné. A momentálně vlastně u této otázky rasismu v Evropě vlastně se přitahuje pozornost pana Sartozyho. Děkuji, to je opravdu krásné přátelství. Nyní má má za zelené slovo poslanec Konbendit. Vážení kolegové, vážený pane předsedo, Van Rompuyi, nevím, zda vám mám blahopřát, nebo zda se my máme eh, radovat. Uvidíme, uvidíme. Já doufám, že váš druhý mandát nebude podobný jako první. Chtěl bych říci několik věcí. Především, abych se vrátil k Schengenu. Chci říci jednu jednoduchou věc. Německo a Francie eh, v radě Eh, eh, vystoupili a všechny země odmítly, aby se toto vrátilo na národní úroveň. Jestliže chcete, eh, pane Rudy, aby se tady hovořilo o Řecku, když nechcete provokovat eh, Turky se zbytečnými akcemi v národních parlamentech, no tak prosím, ať se Řecko a Turecko dohodnou a zavedou bezpečnost za své hranice. Eh, oni možná prostě jednají stejně hloupě nebo stejně chytře jako my. Udělejme si pořádek před vlastními dveřmi a pak možná se nám podaří zajistit bezpečnost na řecké hranici tím, že budou lepší vztahy s Tureckem. No, to není prostě jen tak eh, nesmyslné. To je opravdu, opravdu tak. A ještě přidám řadu dalších věcí. Chtěl bych eh, teď vyjádřit ke krizi. Myslím, že ta historie zlatého pravidla, kdy se vlastně schválí trojí zlaté pravidlo, finanční, sociální a environmentální, to, to by dávalo smysl. Já nejsem proti finančnímu zlatému pravidlu, ale nebude-li ho doprovázet sociální a environmentální zlaté pravidlo, pak eh, prostě eh, se nám nepodaří zajistit to, co zajistit musíme pro budoucí generace. Tolik ke zlatému pravidlu. A nyní, eh, co teď potřebujeme? Potřebujeme plán oživení, ale plán, který nebude jen tak z nějakých eh, roztříštěných eh, kousků. Eh, víte, vynaložilo se miliardy na záchranu bank, záruky, investice, nejrůznější formy na záchranu finančního systému. Marshallův plán to bylo 5% HDP Ameriky a 5% HDP Evropy, to je 800 miliard. Eh, to není 4000, 800 miliard. 800 miliard, kdybychom je dali na oživení eh, evropské ekonomiky v Itálii, ve Španělsku, v dalších zemích, buďme na výši víze, před kterými stojíme, jinak nevybředneme z krize. Zavádíme pouze úsporná opatření a ta dusí obyvatelstvo. Když dáme tomuto obyvatelstvu perspektivu, eh, pak v určité chvíli se nám podaří udělat tu zásadní věc i pro záchranu finančního systému nebudeme schopni udělat velkou věc pro záchranu evropských občanů? To mně připadá zcela evidentní, že to je potřeba. E, stanovme si příslušný evropský rozpočet. Ano, pan Dol má pravdu i s vlastními zdroji a s Evropskou investiční bankou. Vytvořme e, a předložme na stůl jasný rozpočet, který bude e, v zájmu zelené ekonomiky, udržitelného rozpočtu. A nyní k daňovým únikům. Chtěl bych říci, že musíme věci jasně říkat. Když budeme stále pokračovat eh, s konkurováním si v daňové oblasti, nikam nedojdeme. Uvedu příklad. Eh, v Irsku máte Facebook a Apple, v Lucembursku Google a Amazon. Zatímco peníze se vlastně vytvářejí v Německu, ve Francii, ale daně se platí v Lucembursku a v Irsku, protože tady je nekalá konkurence v daňové oblasti. Dokud nebudeme schopni toto dát do pořádku, eh, tak nemůžeme tvrdit, že útočíme na daňové úniky. Dále, chceme-li skutečně potlačit daňové úniky, prosím, pustme se do všech těch bank, které, ať už jsou evropské, švýcarské či zahraniční, podnikají v Evropě, budou muset muset ohlásit, co evropští občané ukládají do jejich bank. A to by mělo platit pro všechny banky. A když nebudou chtít eh, vyhovět, budou mít zákaz činnosti na evropském prostředí. Američané to tak udělali s UBS, když šlo o americké peníze ve Švýcarsku. A viděli jste, jak švýcarské banky eh, vyhověly Eh, udělejme stejnou věc. Donuťme banky, aby dávali takové eh, přihlášení, takové prohlášení o těchto úsporách. Když zaútočíme na toto, pak určitě útočíme na daňový únik, protože víme, odkud pochází a kam se ubírá. Dokud tak nebudeme postupovat, nebudeme na výši úkolu. A teď ještě k Bosně a Bělehradu. Tam já nesouhlasím. Dokud nedáme šanci, opravdu šanci Bosně, eh, pak vlastně eh, odměníme ty, kdo jsou odpovědní za válku. A Naopak ti, kdo byli obětmi války v Bosně, ti budou stále ve stejné situaci. A to myslím, že je morálně nevysvětlitelné, neodůvoditelné. Já jsem pro dohodu se Srbskem, ale myslím, že eh, není možné eh, pominout zcela Bosnu. Nepodaří se nám pokročit před, nebudeme-li postupovat jiným způsobem. A teď ještě chci říct, Guy Ferovštat má pravdu. Dnes Eh, pokud je o Sýrii. Potřebujeme humanitární koridor. Ano, prosím, izolujme Sýrii. Ano, eh, Využijme všech možností, dokonce zvažme, eh, zda není možné i prosadit takový humanitární koridor, když to nebudou chtít. Co hovoří předseda? No, pokračuje pan konbandit. Musíme prostě říci, že naše úvahy a naše postupy nejdou stejně rychle jako masakry. A my jsme neschopni být na úrovni tohoto. Pan předseda. Děkujeme, pane Konbendite. Nyní má slovo za konzervativce pan Kelenen. Děkuji, pane předsedo. Já mám stále větší obavy, eh, že eh, zde Eh, v Evropě začínáme být spokojeni s tím, jaká je situace. Celá řada lidí si myslí, že krize skončila. Podepsali jsme novou smlouvu, eh, která říká, že tomu tak je. Je tady jenom malý problém se středomořskými zeměmi, ty mají problém s financováním, ale to není nic, co by nová smlouva nemohla vyřešit. Ale eh, Evropa není v pořádku. Hospodářské nedostatky se šíří celým kontinentem. Já Eh, jsem rád, že mohu říci, že eh, dva členské státy, obě, oba zastoupené v mé politické skupině, poukázaly na to, že nemá smysl novou smlouvu podepsat. Ostatní země to podepsaly, ale ukázaly, že eh, v podstatě nepočítají s tím, že by ji dodrželi. Španělsko a Nizozemsko poukázali na to, že nebudou tuto smlouvu dodržovat. Je to smlouva která v podstatě nic eh, nezmění. Zároveň eh, byla učiněna ale rozhodnutí, která odsoudila Řecko a řecké obyvatelstvo k chudobě. Eh, Řecko prochází v současné době nejsilnější recesí v historii. Dochází zde k největší nezaměstnanosti od 30. let 20. století. Řešení není jednoduché a bude hodně stát. Nicméně je potřeba učinit taková opatření, aby Řecko mohlo eh, řádným způsobem eh, zbankrotovat. Eh, je třeba, aby Řekové mohli opustit eurozónu a tak devalvovat svoji měnu a oživit své hospodářství. Nicméně ta spokojenost se situací, pokud jde o evropskou ekonomiku eh, je šokující. 12 eh, eh, zástupců, 12 hlav států a vlád podepsalo dopis První reakce, jak víte, pane Van Rompuy, byla velice eh, chladná. Nyní byste se měli eh, zas, eh, přestat chovat tak, jako kdyby sdělení rady byla čistě jenom rozhodnutí Francie a Německa je potřeba, abychom měli skutečnou agendu pro hospodářský růst. Možná, když jste požádal a aby se eh, rada zabývala eh, pracovními místy. Možná jste měl na, mysli, na mysli jenom své pracovní místo. Mimochodem gratuluji k vašemu nominování. Eh, myslím si, že je potřeba podívat se na eh, celosvětové eh, výzvy. To si vyžaduje reakci celé komise, nejenom eh, dvou, tří komisařů, kteří chápou, co se děje. Možná by komise měla trávit více času snahou prosazovat skutečné reformy a ne, neměla bych se tolik zabývat nějakými nesmyslnými videi. Myslím si, že když eh, prezident Francie volal po protekcionismu. Eh, bylo to eh, špatné na to, tomu bychom se měli vyhýbat. Já musím říci, že bych byl velice rád, pokud bychom nemuseli jezdit sem do Francie, do Štrasburku každý měsíc Myslím si, že celá řada cizinců by nechtěla jezdit do Francie každý eh, měsíc, jestli to je skutečně to, co eh, prezident Sarkozy chce. Děkujeme, pane Kalanené. Pan eh, poslanec Natol na vás má otázku. Pane Kalanené? A poslanec Natol na vás má otázku. Přijmete ji? Prosím. Já bych chtěl pogratulovat kolegovi Nicméně bych chtěl komentovat postoj Velké Británie. Řekl jste, že Řecko by na tom bylo lépe, kdyby odešlo z eurozóny. Nicméně e, není to pozice George Osborna, ministra financí, ani vaší vlády. Kolego, souhlasíte s postojem britské vlády, souhlasíte s postojem ministra financí, že je třeba více fiskální unie a že by Řecko na tom bylo lépe v eurozóně, nebo je váš postoj naprosto opačný? Já nejsem mluvčím britské vlády. Eh, George Osborne, myslím, jasně poukázal na situaci. Jestli Řecko zůstane nebo nezůstane v eurozóně, je otázkou pro eurozónu a Řecko. Já na to mám svůj názor a ten jsem vyjádřil. Nicméně eh, o něčem takovém eh, musí rozhodnout volení politici v Řecku. Já v tomto ohledu věřím v národní eh, ve volené zástupce každé země. Nyní má slovo pan Marfi. Děkuji, pane předsedo. A pane Baroso, pane Van Rompuyi, musím říci, že jsem vždy překvapen, že jste schopni klidně říkat, že naše strategie začíná fungovat, pokud jde o zaměstnanost a růst. Přitom ta strategie, kterou prosazujete, je útok na obyčejné lidi. V Řecku to vedlo k nejvyšším k nejvyšší nezaměstnanosti. 25 milionů lidí je nezaměstnaných. Vy chcete ehm, institucionalizovat, synchronizovat eh, úsporná opatření v Evropě prostřednictvím své nové smlouvy, ale zároveň hovoříte o, růstem, o růstu. George Orwell eh, v románu 1984 eh, poukazo, hovořil o svobodě a já si myslím, že snažit se podle článku 3 a 4 eh, šířit úsporná opatření, to je útok na Evropu. Eh, znamená to obrovské eh, zvyšování daní nejenom v Irsku. Zároveň to znamená Eh, neschopnost zemí splácet své dluhy. Znamená to zhoršování eh, krize, znamená to zhoršování pracovních podmínek. Eh, jediná, jediný argument vlády Irska v celém tomto vyjednávání vychází ze strachu. Šíří se zde e, panika a e, přesvědčení, že jenom úsporná opatření mohou vyřešit situace. Nicméně já mám přímou otázku a chci na ně odpověď. Jak e, toto vydírání mohlo být zahrnuto do nové smlouvy? Kdo prosadil tuto klauzuli týkající se vydírání irské vlády? toto opatření nutí eh, nyní lidi v Irsku, aby hlasovali pro eh, úsporná opatření. Eh, nicméně něco takového je nepřijatelné. A pokud irská vláda chce vést skutečnou, skutečně otevřenou diskusi před referendem, myslím, že by Eh, se měla snažit eh, o odstranění této doložky, jinak aby neměla tuto smlouvu prosazovat. Eh, kolega Faráš. No tak jste zpátky na dva a půl roku. Když jsem vás poslouchal, tak mám pocit, že jsem tomu rozuměl úplně špatně. Vy hovoříte o tom, jak pozitivní byla zasedání rady, že jste dosáhli mezníku, že teďka všechno už půjde v pořádku. Já jsem tomu málem začal věřit. Ale vy jste nehovořil o bankrotu. Viděli jsme v Řecku minulý týden, došlo k velké úvěrové události. Mě to teď připomnělo klasickou eh, anglickou komedii, kde jdou na večeři a zapomínají na to, že kolem nich se odehrává katastrofa. Tak nějak to vypadá. Vy jste eh, rozhodnutý, že budete takto pokračovat. A když budete večeřet, tak najednou se na vás všechno sesype. V Řecku to vypadalo podobně. Byste říkali, že v roce 2010 němečtí držitelé řeckých dluhopisů teď začnou podnikat eh, soudní kroky. Neříkejte, že všechno bude v pořádku. Německý ministr financí včera právě řekl, že nikdo nemůže vyloučit eh, třetí záhranný fond. Proč se to vlastně všechno děje? A to lidé chtějí v Evropě vědět. Proč se to děje? Dělá se to všechno proto, abychom pomohli Řecku? Ne, naopak to Řecko ukřižuje. Děláte to, protože víte, že jakmile odejde Řecko, budou následovat i ostatní. Tady někdo řekl, že když se rozhodnou hlavy států, že něco udělají, je to nezvratné a vždycky se vám dokáže, že nemáte pravdu. Mnohokrát děkuji. Slovo má nyní poslanec Golniš. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Nejdříve bych rád informoval pana Svobodu o jednom bodě. Od eh, doby, kdy vstoupila v platnost šengenská dohoda, tak já musím vždycky překládat pas eh, nebo eh, nějaký doklad dotožnosti. Dokonce, když třeba jedu ze Štrasburku do Lyonu, když letím ze Štrasburku do Lyonu, při nástupu i při výstupu a to je opravdu divné. Zatímco neexistují front, kontroly na vnějších hranicích, tak jsou kontroly úplně všude. To je první bod. Pan Verhofstadt je opravdu velký demokrat, bývalý ministerský předseda země, který zakázal svou hlavní opoziční stranu Flams Blok a teď chce potlačovat eh, internetové stránky a myslí si, že je rasistické říkat, že lidé musí jíst maso halal, i když nejsou muslimové. Dnes ráno jsem slyšel v televizi, že eh, v Bruselu hoří mešity, ale o tom samozřejmě nesmíme mluvit a určitě zakážete i internetové stránky, které se o tom zmiňují. Já vám opravdu vzdávám hold, eh, vy velký liberále. Evropská rada, o které dnes hovoříme, není úplně eh, výjimečná. Tam se hovořilo o poslední šanci, obětovali jsme Řecko a trhy jsou dočasně uklidněny. Hovoříme o stabilizaci, eh, stabilitě koordinatu a ří, koordinaci a řízení. Stabilita to je stabilita demokratická, kdy se lidé nemusí vyjadřovat, nemohou ani vyjadřovat. Eh, koordinace to je ta úsporná opatření a řízení, to je ta velká směs byrokracie a plutokracie, která je čím dál autoritářtější a čím dál tvrdší. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní za EPP má slovo poslanec Royal. Děkuji, pane předsedo Šulci, předsedo Rompuji, předsedo Barroso. Je pravda to, co jste zaznělo, že ještě nejsme venku z krize. Ještě nás čeká celá řada dalších úkolů. Nicméně je také pravda, a to k tomu patří, že e, část úkolů už vyřešena byla a že jsme na správné cestě. Domnívám se, že když chceme řešit velké problémy, je třeba uznat, že jsme se dostali o kousek dále a podívat se na to, zda je to správný směr nebo nesprávný směr. Myslím, že když chceme podpořit mladé lidi ehm, v Evropě. Myslím si, že ty předvolební eh, boje, co jsme zde měli na začátku, ničemu dobrému neslouží. Pokud jde o růst a stabilitu, eh, myslím si, že se musíme zeptat na to, zda chceme dát budoucnost mladým lidem v Evropě. Pokud ano, je potřeba, abychom s prostředky nakládali správným způsobem a aby to, co se dělalo v minulosti špatně, se nyní dělalo jinak, abychom správně nakládali s prostředky, ne abychom eh, do posledního detailu všude šetřili. Všichni jsme udělali nějakou chybu, někteří více, někteří méně. Nebyly zde odpovídající kontroly. Pokud se chceme dostat dál, pokud chceme eh, jako Evropa růst, eh, neznamená to eh, jenom, že budeme vyhazovat další peníze, že budeme mít další programy a tak dále. Myslím si, že je naopak potřeba mít odpovídající struktury, mít pobídky. Existují hospodářství v Evropě, které na tom nejsou špatně. A proč? Protože provedly strukturální reformy, protože podporovali průmysl, protože učinili správné kroky. A Možná bychom se měli eh, více zamýšle, zamýšlet nad tím, kde můžeme podporovat inovace. Myslím si, že eh, to rozhodně pomůže růstu spíš nebychom, než abychom se dohadovali o něčem jiném. Je potřeba zapojit především mladé lidi, je potřeba mít méně administrativy, více investovat do výzkumu a vývoje, do inovací a ne jenom o tom hovořit, ale skutečně to dělat. To bych si přál. Děkuji nyní za SAD pan Goebbels. Pane předsedo, nejdůležitější reforma, která před náma stojí, je snížit počet eh, summitů nejvyšších představitelů vlád a států. Vlastně to k ničemu není. Jestliže se euro daří lépe, je to eh, díky úsilí ECB a Mario Draghi. Eh, naopak samity vzbuzují naděje, které se pak nenaplní. Také mm, poslední summit, který hovoří o silnějším růstu, ale nepřináší nic konkrétního proti nezaměstnosti mladých. Eh, takže vlastně na národní úrovni se ta silná slova nejvyšších představitelů jak si vypaří. Nikola Sarkozy eh, se chvástá, že on vlastně vytvořil Lisabonskou smlouvu, ale kandidát eh, Sarkozy na prezidentskou funkci nyní oslabuje Schengen. Přitom Schengen je nedílnou součástí smlouvy v článku 67 se říká, cituji, nejsou kontroly e, osob na vnitřních hranicích. Konec citace. Takže Francie, když by chtěla vystoupit ze Schengenu, by musela odejít z celé EU. Ostatně Eh, co vlastně chce kontrolovat eh, pan Sarkozy? Eh, chce kontrolovat ty miliony pohybů lidí na vnitřních hranicích, ty miliony turistů, kteří každé léto přijíždějí do Francie, půl milionu francouzů, kteří pracují před, na přeshraničním styku v sousedních zemích. Všechny takové populistické iniciativy vedou pouze k tomu, že maskují neschopnost šéfů pustit se do reálné politiky růstu. Viděli jsme to v případě Řecka, eh, kde Evropa prosadila opatření, která, které vedly ke snížení vnitřní poptávky a to vedlo eh, k eh, bankrotu 200 tisíc malých a středních podniků. Eh, vedlo to také ke snížení koupěschopnosti řeků a nyní je Řecko eh, v situaci, kdy neroste. Děkuji nyní za liberály pan Graf Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo. Shodeme se na tom, že potřebujeme v Evropě stabilitu kulturu stability. Podívejme se na to, čeho jsme dosáhli tímto fiskálním paktem. Je to důležitý krok a ke stabilitě. Nicméně to není zvrat, není to konečné řešení, není to všelek. Na tom se, myslím, všichni shodneme. A to je třeba popravdě říci. Nicméně je to důležitý krok ku předu. A chceme vyrovnané rozpočty, a nižší schodky, a chceme a určitou dluhovou brzdu v zemích eurozóny. A chceme snižovat e, dluhy z minulosti, chceme, aby bylo hlášení v Bruselu předtím, než se e, zvýší, navýší nové dluhy. To jsou všechno důležité prvky pro stabilitu v Evropě. Dvojbalíčkem se také snažíme do evropské legislativy přenést tato opatření a moje politická skupina to potřebuje. Zároveň chceme pobídky pro růst také v Řecku. Myslím si, že Řecko konečně potřebuje také podporu ze strany Evropy. A to, co Trojka doposud udělala, nestačí pro růst v této zemi. Mě překvapuje, že máme také v německém Bundestagu diskusy o tom, že se nebude hlasovat pro tento fiskální pakt. Já si myslím, že to by byla obrovská chyba je důležité, aby také sociální demokraté převzali odpovědnost eh, za eh, fiskální stabilitu a přestali hrát eh, politické hry. Dámy a pánové, myslím si, že eh, daná smlouva je zásadní pro cestu ke stabilitě. Gratuluji vám, pane Fan Rompuji, eh, k tomu, že jste byl znovu eh, jmenován. Nicméně přesto se domnívám, že ta konstrukce pro Lisabonské smlouvy je chybná. Já bych byl rád, aby předseda Evropské rady byl jmenován přímo. Nyní pan Káfa za zelené. Barozo, vous avez... Ano, pane Barroso. Vy jste velmi správně hovořil o daňových únicích. Víte, že je to pro nás velmi důležitá bitva, protože tam jde o účinnost ekonomiky a o sociální spravedlnost. Je velmi dobré o tom hovořit, ale rádi bychom viděli také činy. Kde jsou prohlášení komise a tlak komise na pomoc Řecku, aby získalo zpátky ty stovky miliard, které jsou podle odhadů řecké vlády ve Švýcarsku. Samozřejmě Řecko je jako první eh, zodpovědné za to, že nedokáže vybírat eh, daně. Ale kde jsou činy eh, komise, aby vyvíjela tlak na Švýcarsko, aby tyto peníze mohly být zdaněny a vrátit se do Řecka. Konbendit hovořil o tom, co udělal Obama, pokud jde o švýcarské dluhopisy a bankovní tajemství. Proč by komise neudělala to tež? To znamená, vydal extrateritoriální zákon, který by překonal toto bankovní tajemství. Kde je nějaká iniciativa komise, abychom měli evropský seznam daňových rájů? Na tom seznamu eh, OECD je pár států, ale jinak eh, my tady žádný takový seznam nemáme, ten černý seznam je prázdný. Kde je iniciativa komise? Já očekávám konkrétní iniciativy, protože je velmi dobré vydávat velká prohlášení před tímto parlamentem, ale ještě lepší dělat konkrétní kroky, které by vějí tlak na státy, protože já jsem si vědom toho, že v první řadě musí jednat státy, ale vy na ně musíte vyvíjet eh, tlak. A další otázka se netýká daňových rájů, ale úsporných opatření. Když neformálně diskutujeme s vašimi službami a s generálním ředitelstvím eh, pro ekonomiku a finance, co nám říkají, že když se spojí všechny úsporné politiky a požadavky, které komise v současné době ukládá na snižování eh, schodků v rozpočtech,

Pane předsedo, pane Barroso, pane Van Rompuy, před dvěma lety Evropská unie společně s řeckým premiérem zahájili experiment. Řecko se obrátilo na Mezinárodní měnový fond a my teď víme, že Mezinárodní měnový fond je téměř tedy součástí Evropské unie. Jaký byl výsledek tohoto experimentu? Snižování platů všude eh, ve veřejných službách, ve zdravotnictví, méně výdejů na školství. Jaký byl tedy výsledek? Rostoucí nezaměstnanost, zavírání obchodů, nevyplácejí se mzdy, takže výsledkem je eh, smutný a deprimovaný národ. A toto všechno jde na úkor mladých eh, a nezaměstnaných. Pane Baroso, o čem jste teď rozhodli? Rozhodli jste se na té vaší radě, že selhává evropská myšlenka, selhává také solidarita. Vy jste se rozhodli, že vytvoříte Evropu založenou na rozpočtové kázni. Rozhodli jste se vytvořit Evropu, kde jeden bude bojovat proti druhému. Vytvořili jste Evropu, nebo chcete vytvořit Evropu, která bude mít strach, bude mít strach také z referenda. Nicméně tyto myšlenky nejsou mrtvé. Velmi brzy zde bude nová odpověď. Děkuji. Nyní má slovo pan Borgecio za EFD. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne jsme slyšeli spoustu kritik eh, výroku francouzského prezidenta o imigraci a o Schengenu. Všechno toto byly populistické výroky podle vás. Je to legitimní. Nicméně já bych chtěl předložit stejné analýze to, co dnes můžeme číst ve všech hlavních evropských novinách. A sice zaujetí stanoviska velkého progresistického filozofa v Evropě, profesora Abermance, který hodnotí Fiscal Compact z velmi jasného hlediska. Říká, že tato reforma by se neměla schvalovat, protože si zde představujeme, že se bude posilovat integrace států, nicméně nebude se posilovat občanská integrace. říká zde, že bez lidové vůle, bez referenda, to říkám já, nemůžeme mít politicky věrohodná rozhodnutí. Zde vytváříme Evropu, která bude arrogantní k občanům. Já jsem často citoval Junckera, teď budu tedy citovat Habermance. Z demokratického hlediska jsou vaše rozhodnutí špatná a mají dopad na naše národy. Jsou to rozhodnutí, která potom vnucujete státům a vůbec se nedíváte na reálnou ekonomiku, na ty, kteří se potí, na podnikatele a dělníky. Děkuji nyní za nezařazené, za pan Kolman. Pane předsedo, minulý týden britská vláda a společný výbor pro národní bezpečnost varoval, že ministři by měli vypracovat plány, které budou řešit rozpad eurozóny. Tento výbor varoval před e, případným, případným neklidem na kontinentu a před tím, že ekonomičtí migranti by mohli e, přijet ve velkých, e, velké množství na naše ostrovy. Dnes eh, dopoledne jsme slyšeli, že eh, prezident Sarkozy varoval, že Francie vystoupí ze Schengenu. Eh, je možné, že země eurozóny nebudou schopny podporovat svoji obranu a tak ohrozí bezpečnost v Evropě. To je eh, způsob, jak vnímají eh, současné kroky v Evropě lidé ze skutečného světa. Děkuji nyní pan Mauro. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se odrazit od toho, co zde říkal pan Svoboda. Já si nemyslím, že to, co říkal prezident Evropské centrální banky, bychom měli vnímat ideologicky. Já si myslím, že je to konstatování. Je nás půl miliardy a z toho 75 milionů je mladších 25 let. V Egyptě je 80 milionů lidí a 60 milionů je mladších 25 let. To je reálná záležitost. Abychom si udělali představu o struktuře našeho welfare a my na to musíme konkrétně reagovat. Máme konkrétní problémy a evropští vůdcové oscilují mezi populistickými prohlášeními proklamace pro veřejné mínění a pragmatickými recepty, které by měly mít hlavním nástrojem k tomu, abychom začaly oživovat naši ekonomiku. Abychom k tomu přistupovali skutečně pragmaticky, musíme se zaměřit spíše na nástroj, který institucionálně jsme si pro toto vytvořili. A musíme se tedy dívat na Evropskou komisi jako na ten faktor, který musí být schopen podmínit vedení evropských států a zároveň také živit veřejnou debatu mezi našimi občany, aby vznikl konsensus pro Evropu jako projekt. Musíme posílit Evropskou komisi v této chvíli. Musíme posílit komisi a parlament musí být strategickým prvkem pro posílení komise, protože jinak v kontaktu s vládami, které se čím dál více budou řídit eh, tím, že veřejné mínění je spíše pro populistická řešení, budeme mít velký problém. Mnohokrát děkuji. Eh, nyní za SAD paní Ferrera. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, poděkovat eh, předsedovi komise. Nicméně bych chtěla říci, že První balíček pro Řecko nefungoval a druhý balíček také pravděpodobně fungovat nebude. Fiskální pakt vede k tomu, že e, trojka nyní zavádí kontroly. A to znamená, že Situace v Řecku se eh, dále zhoršuje. Eh, máme zde eh, obrovskou nezaměstnanost, dochází ke zvyšování daní a to samozřejmě oslabuje poptávku. Řecko v následujících pěti letech bude v recesi a k něčemu takovému v Evropě ještě nedošlo. Hrubý domácí produkt klesá o 7 a celá řada podniků zabí, eh, zavírá. Máme zde obrovskou zaměstnanost a nevznikají žádná nezaměstnanost a nevznikají žádná nová pracovní místa. Eh, trojka eh, žádným způsobem nepomáhá. Jak má Řecko splatit své dluhy v současné prekérní době? Růst pro Řecko je naprosto zásadní věc Recept trojky v druhém palíčku eh, pravděpodobně nebude efektivní, když to jsou ambiciozní cíle. Eh, má tento, povede tento balíček eh, ke zvratu, k ukončení krize? Já si ale myslím, že v současné době jsme v nouzové situaci. Je potřeba, abychom měli balíček pro růst v celé Evropě, aby se řešily současné problémy, protože jinak se situace bude dále ještě zhoršovat. Mnohokrát děkuji paní Ferreira, nyní má za Alde slovo pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Van Rompuy, pane Barozo, já velmi rád vítám rozhodnutí rady poskytnout Srbsku kandidátský status. Je to velice pozitivní krok a uznává úsilí, reformní úsilí Srbska. Je to také velice důležitý krok <clears throat> vpřed pro všechny eh, další země v tomto regionu. A je to také další eh, důležité, eh, důležitý okamžik pro Makedonii. Přes nejrůznější problémy i spoždění Bělehrad jednal odpovědně a pustil se do seriózního dialogu s Prištinou. Také prováděl všechny dohody a věřím, že um, místní orgány, tedy tamní orgány, uh, udrží tento pozitivní trend a budou uh, postupovat velmi odpovědně. Také důležitým tématem v Srbsku je systematická korupce a také politické ovlivňování soudního uh, systému. Mm, srbští vůdci musí bojovat proti korupci a zajistit skutečný právní stát, musí zahájit jednání o kapitolách 23 a 24 v přístupových jednáních. Doufám, že Srbsko udrží ambiciozní úsilí v rychlém otvírání přístupových jednání. Je to velmi důležité pro Bělehrad, aby udrželo také konstruktivní přístup ke Kosovu. Eh, a to během i po volební kampani. Eh, takzvané struktury v severním Kosovu musí začít opatrně eh, umožňovat, aby se naplňoval plně Magdát Lexo. Děkujeme panu Kačinovi a nyní za zelené má slovo paní Evans. Děkuji, pane předsedo. Série evropských summitů od května 2010 probíhala eh, s ohledem na eh, velké protesty proti ztrátě pracovních míst a snižování veřejných výdajů. Nicméně eh, tento summit opět ukazuje, že hlavy státu a vlád se soustředí pouze na úsporná opatření. Všichni známe rozsah krize. Nicméně já se domnívám, že krize si vyžaduje naprosto nový přístup. Je to příležitost příležitost, jak se poučit z předchozích chyb, neopakovat je a přijít s novým přístupem. Evropská ekonomika se musí vydat směrem, který nám umožní čelit budoucím výzvám. Je třeba investovat do energetické účinnosti. To vytvoří tisíce nových pracovních míst a ochrání to životní prostředí. Potřebujeme dlouholetý plán pro eh, hospodářské i sociální oživení. Nicméně reakce, kterou máme nyní na stole, bude mít negativní dopad na ty nejzranitelnější v naší společnosti. Je nepřijatelné, aby především mladí lidé eh, měli pocit, že jsou stále více marginalizováni a eh, nemají možnost eh, zapojit se do vytváření Evropy, kterou všichni chceme. Je třeba, abychom byli solidární se všemi lidmi z Evropy. Ze svého volebního okrsku vím, že že eh, máme hodně co dělat, abychom obnovili důvěru v EU. Potřebujeme skutečný eh, efektivní program, investovat do eh, růstu, zaměstnanosti a infrastruktury, abychom zahájili hospodářské oživení. Nyní za konzervativce pan Epping. Pane předsedo, lidé ztrácí důvěru v Evropu, protože vůdčí osobnosti špatně diagnostikují krizi. V roce 2010 pan Barroso řekl, že euro chrání brání proti krizi. Nicméně euro posílilo krizi vytvořilo bubliny a dluhy. Minulý rok pan Van Rompuy řekl, že základy eura jsou eh, spolehlivé. Eh, nicméně pak se ukázalo, že tomu tak není. Minulý rok řekl, že zátěžové testy ukazují, že evropské banky jsou na tom dobře. V poslední době ECB investovala 1 bilion eur eh, do těchto bank. Minulý týden ehm, řekl, že ehm, Nejhorší část krize je za náma, ale poté eh, pan Schäuble, ministr financí eh, Německa, řekl, že Řecko bude možná potřebovat třetí bailout ehm, byl podepsán fiskální pakt, nicméně Španělsko záhy prohlásilo, že ho nebude dodržovat. Pane Van Rompuyi, pane Barroso, jste překvapeni tím, že obyčejní občané vám už nevěří? Děkuji, pane kolego Epinku, a dávám slovo paní Zuber. Děkuji, pane předsedo. Závěry Evropské rady znamenají institucionalizaci stejných politik, které vedly k dramatické sociální situaci, kterou máme v současné době která zvýšila nezaměstnanost, snížila platy, zhoršila sociální situaci a veřejné služby. Samozřejmě hovoří se o sklidňování rozpočtu a vyslovují se takováto byrokratická prohlášení, ale ve skutečnosti zde máme zoufalství mnoha rodin. Pokud jde o pakt růstu a stability, tak eh, toto všechno vede eh, k porušování práv na práci, k privatizaci veřejných služeb eh, a k rozdrobování kolektivního bohatství národu. ECB e poskytuje hotovost eh, soukromým bankám. Evropský mechanismus stability, pokud jde o pravidla, která byla přijata, musíme říci, že jsou nepřijatelná pro státy, které by měly být svrchované, pokud jde o rozhodování o svých rozpočtech. Je to nějaký kolonialismus ze strany Evropské unie. Je to vláda velkého kapitálu a velkých eh, silných eh, států, jako je třeba Německo. My proti tomu musíme bojovat a portugalští pracující se zúčastní Velkého dne boje 22. března v Portugalsku. Bude to tedy velký boj eh, portugalských pracujících. Děkuji na jednu minutu. Má slovo pan Paskas. Evropská rada v březnu měla pozitivní dopad na Řecko, alespoň tedy prozatím, ale do budoucna si, si musíme připomenout slova Maria Montiho, který hovořil zde v Evropském parlamentu. Demokracie a globalizace mohou pokojně existovat společně. Nicméně pokud chceme zachovat Evropu jako unii svrchovaných států, Měli bychom změnit eh, svůj pohled na zodpovědnost. Vlády členských států musí uplatňovat eh, zodpovědné politiky. A pokud se tyto politiky stanou alfou a omegou ve všech členských státech, tak nebudeme potřebovat eh, žádný daňový pakt, žádný fiskal kompakt. Pokud členské státy budou sledovat tento princip a zodpovědně přistoupí ke svým financím, budou věnovat pozornost společnému trhu, podpoře výzkumu a vývoje, tak eh, budeme na správné cestě k záchraně Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Paxasi, a slovo má Filip Klajes na minutu 30. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Závěry rady ze zasedání 1. a 2. března v bodě 44, v bodě různé, eh, obsahují dva řádky, kde si přečteme, že Herman Van Rompuy je opět zvolen předsedou Evropské rady. Takže vám blahopřeji, paní Van Rompuy. To dokazuje, že je tady otázka, eh, jak funguje mm, legitimita. Hovoříme o obratu protože se banky eh, uvolily, že odpustí Řecku velkou část druhů. Eh, to je velmi optimistické tvrzení, že došlo k obratu, protože vlastně tady stále eh, pokračují obtíže a pumpuje se, pumpují se nové peníze do situace, do ekonomiky. A my tady vlastně stále dál a dál přešlapujeme a nevidíme perspektivu do budoucna. Otázka eurozóny, otázka Řecka, Myslím, že je třeba, aby Řecko organizovaným, eh, spořádaným způsobem vystoupilo eh, z eura. To bude dobré pro eh, eurozónu i pro Řecko, protože Řecko je tady uvězněno v situaci, kdy nemůže být konkurenceschopné. Ani x ta operace na záchranu Řecka to nezmění myslím, že evropský establishment by měl dojít k závěru, že bylo chybou, že se Řecko dostalo do eurozóny a tu chybu je třeba napravit. Děkuji a slovo má na dvě minuty pan Gozes. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve, pane předsedo Van Rompuy, vám blahopřeji k znovuzvolení. Já patřím k těm, kteří od začátku Eh, vaší nominace se snaží vysvětlit občanům, že váš úkol je velice obtížný. Já doufám, že budete dále vytrvale eh, realizovat svou úlohu, i když je tak obtížná. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych vám něco říci o občanech. Já jsem dnes velice smutný, když musím říci, že Evropa ztrácí důvěryhodnost. Já eh, se nebudu pouštět do národní volební kampaně, to není ani vhodné místo, ani vhodný okamžik, ale můžeme si klást otázky. Proč eh, se taková slova eh, ujmou v obyvatelstvu, proč je obyvatelstvo neodmítá. Je to prostě proto, že naši občané, naši spoluobčané už nemají důvěru eh, k Evropě. Víra to je prostě věc, která je velice zranitelná a tady je třeba činů. Každý týden se vlastně opakují projevy, opakují totéž, ale občané čekají na činy, nikoli na slova. My příliš mnoho času věnujeme slovům a málo činům. Jaké jsou příčiny oslabení Evropy? První příčina samozřejmě, to je ten ústup směrem na národní úroveň způsobené, eh, způsobené eh, krizí. Všichni mají košily blížší než kabát a eh, tady je důležitý problém. Dále je to oslabení komise. Komise není slyšet. Já netvrdím, že komise nic nedělá. Komise pracuje, ale eh, lidé to nevědí. Lidé nevědí, co komise opravdu dělá, protože tady není jasný plán a nejsou tady jasně definované činy, které eh, občanům umožní srovnat, co bylo ohlášeno a co bylo učiněno. Podívejme na Řecko. Samozřejmě, řecká situace je dramatická. Eh, proč dnes tvrdíme, jako by to bylo vyřešeno? Vyřešeno to není. Vyřešil se jeden problém, aby ten plán mohl dál fungovat, ale za rok, za dva budou zase problémy Eh, protože je třeba učinit velmi rozhodné opatření. A také ta smlouva, která byla eh, přijata. Já navrhuji určitou doložku, záchranou doložku pro eh, země v problémech. A namítá se mě, že je to poškození trhu. Co je poškození trhu, nebo co je trh? Trh přece znamená vědět, kam jdeme, a ne každé dva týdny něco měnit. Pane Gozesi, Pan Von pro vás má otázku pomocí modré karty. Přijmete ji? Prosím. Prego. Vážený eh, pane kolego, vy hovoříte o lidové svrchovanosti, eh, ale eh, také ten sixpack, se kterému jste byl zpravodajem, ne, ne, ne, ne, ne, já hovořím o evropském textu. Tam chcete do eh, druhotného evropského práva eh, vnést a transponovat eh, smlouvu o úspornosti s tím symbolem, um, olověného pravidla, protože já tomu říkám olověné pravidlo. To je jako olovo, to zatíží a uvrhne nás to do recese. A vy, to chc- vy chcete toto vložit do uh, sekundárního práva dříve, než lidé se budou moci vyslovit a schválit to v referendu. Vy hovoříte o uh, lidové uh, svrchovanosti. Stáhnete toto uh, z, z, z dásležitého textu, protože to je výsměch demokracii. Odpověď? To, co je ve smlouvě, přece může klidně být také v evropském právu. A já tady myslím, také to řekl eh, předseda Barozo před chvílí, když říkal, že komise předkládá návrhy, aby se některé věci ještě dále změnily. Já nic nestáhnu. Já myslím, že úspornost je zapotřebí. Není možné kráčet po leknínech. Chceme-li eh, věci napravit, musíme usilovat o úspornost i o růst. Růst se prostě neobjeví jen tak teoreticky. Růst přijde s inovací, z podnikatelského ducha, z eh, mobilizace podnikatelů. Na to musíme společně pracovat. Bene, grazie. Děkuji. A nyní má slovo Enrique Guerrero na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji. Závěry Evropské rady mají 12 stránek, eh, o něco více než 300 řádků a není tam ani jeden řádek o těch eh, škodách eh, pro evropský politický projekt, eh, možná nenapravitelných škodách. Evropa je produkt konkurenceschopného hospodářství, občanství a sociálního modelu. Konkurenceschopné hospodářství nemůže fungovat bez politik růstu. Občanství je také na ústupu, když jsou předloženy takové návrhy jako návrhy ohledně Schengenu prezidenta Sarkozyho a sociální model trpí, když se útočí proti odborům, oslabuje se sociální dialog. A to se stává v celé řadě zemí, například ve Španělsku. Takovéto věci ničí evropský projekt a právě hlavy států poškozují Evropu v okamžiku, kdy čelí obtížným volbám, obtížným pro sebe, ne pro občany. Ti, kteří bojují proti evropskému modelu, jsou právě ti, kteří se staví proti Evropě s těmi obavami svých národů. Toto je ale oportunismus, je to populismus a myslím si, že tato debata by měla být vedena i na Evropské radě o těchto věcech. Děkuji, pane Guerrero. Chtěl bych eh, říci schromáždění, že pan prezident Van Rompuy bude muset z důvodu jiných závazků za chvíli odejít, eh, takže kolem asi 10.50 vystoupí pan Barroso a o pět minut později pan Van Rompuy a potom bude dále pokračovat rozprava. Pan Ole Schmidt, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Navzdory napětí mezi regiony a zeměmi, je důležité, abychom v Evropské unii ukazovali solidaritu. Prezident Sarkozy by eh, se skutečně měl zamyslet nad tím, co dělá a neposilovat nacionalismus. Eh, měl by se tak poučit z historie. Já jsem byl zpravodajem k výroční eh, daňové zprávě a ukázalo se tam, že je důležité mít rozpočtovou konsolidaci, ale zároveň se musíme soustředit na růst na národní úrovni i na úrovni EU eh, musíme posilovat růst a zvyšovat zaměstnanost. Zároveň je zásadní podívat se na to, jak můžeme prosazovat eh, jednotný trh a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy. Musíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých a zlepšovat podmínky pro malé a střední podniky. Musíme se také eh, vzdát daňových překážek. Nesmíme zapomenout na mladou generaci. A vyslechali jsem si pana Faráže, pana Golniše, pana Epinka a další. Myslím, že e, je potřeba, abychom jim připomněli, co se stalo v evropské historii. A pane Golniši, v historii, v minulosti jsme řešili problémy na bojišti. Už to neděláme. Vy si poslechnete mě, já si poslechnu vás. A to je způsob, kterýmu, kterému bychom my všichni měli dávat přednost. Pane Golniši, myslím, že vy ničíte evropskou myšlenku spolupráce. Myslím, že to není naše vina. Myslím, že i vy byste se měl zamyslet nad svoji vlastní odpovědností. Děkuji, pane Šmite. Slovo má paní Svinber na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A pokud je o finanční stabilitu, a původně jsme měli pakt stability a růstu a bylo by dobré, aby takovouto smlouvu dodržovaly všichni vlády. Nicméně sankce a e, pokuty fungují jedině ve chvíli, kdy už stabilita existuje. Je zásadní, abychom měli hospodářský růst. Je špatné, že komise nesouhlasí se strukturálními reformami španělské vlády. Ve španělské, španělská vláda se snaží o snížení deficitu o 12,5 Nicméně ukazuje se, že cíle nebude nebudou dosažitelné pro Španělsko. Já si myslím, že je nutné, abychom měli členské státy, které eh, se skutečně snaží o prosazení reformnímu programu. Je potřeba, aby takovéto státy, které se snaží, měly na odpovídající kroky čas. A eh, není dobré, aby eh, se staly oběťmi prosazování důvěryhodnosti nových evropských pravidel. Děkuji, nyní má slovo pan Jurgen Kluté na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Baroso, pane Van Rompuyi. Jak vnímají občané přístup ke krizi po posledním summitu? Banky dostaly 1 eh, bilion eur od ECB a to bez jakýchkoliv podmínek. Banky mohou využít tyto peníze jakkoliv budou chtít. Naproti tomu eh, země, které se dostaly do krize, jsou nuceny eh, k silným úsporným opatřením. Občané se musí eh, vzdát platů, dochází ke snižování sociálního zabezpečení a snižování důchodů. Nicméně, Ehm, růst, eh, případný růst bude eh, záviset na vnitřních trzích těchto zemí. A vnitřní trhy jsou eh, dušeny touto úspornou politikou. Takovýmto způsobem, myslím, Evropská unie akorát naráží na zeď. Minuta, no, Děkuji a teď má na minutu slovo pan Nikolaus Salavrakos. Děkuji, pane předsedo. Už dlouho hovoříme o ekonomickém oživení, ale pořád dáváme přednost úsporným opatřením ze strany rozpočtu a tímto způsobem vytváříme problémy, které se snažíme vyřešit, protože nesmíme zapomínat na to, že daně ničí daňové poplatníky. Samozřejmě musíme také uznat, že na evropské úrovni jsou obrovské daňové úniky, které nejsou pod kontrolou a tento systém je ještě další bomba, která povede k vybuchnutí celého systému. Nezaměstnanost je teď obrovská, dosahuje 21 a víme také, že 50 mladých od 15 do 30 let jsou v Řecku nezaměstnaní, nemají práci. A všechny tyto jevy pozorujeme v různé míře v různých evropských zemích. Takže, pane předsedo Van Rompuy, já vám blahopřeji k vašemu znovuzvolení a obracím se na vás i na pana předsedu komise Barosa, abych řekl, že Nemůžete čekat, že vám i ostatní budou blahopřát. Musíte dělat svou práci a musíte postupovat v tomto projektu. Děkuji. Angelika Wortmann. Pane předsedo, kolegové, kolegyně. Na posledním summitu byly učiněny další kroky k tomu, aby Evropa měla trvale udržitelný růst. Například se hovořilo o dvojbalíčku. Nicméně jedna věc je jasná. Ve strategii 2020 jde o rychlý pokrok. Vnitřní trh musí být dokončen a je třeba podporovat inovace a výzkum a tímto způsobem vytvářet pracovní místa. Nicméně já mám obavy, pokud jde o nezaměstnanost mladých. Zde musíme udělat, co bude v našich silách, abychom snížili čísla a aby mladí měli eh, spravedlivé příležitosti. A myslím, že je nutné investovat do vzdělávání a školení. To je dobrý základ pro to, abychom mladým dali nové příležitosti. A pokud eh, našim mladým eh, tuto příležitost nedáme, bude to špatné. Oni je potřebují. Děkuji a není na dvě minuty má slovo pan Sariuš Volsky. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že čas běží rychleji, eh, než jsou schopny Evropské rady pojmout. O krizi už bylo řečeno téměř vše. Nicméně činy, jak zde pozorujeme, nejsou dostačující. Samozřejmě potřebujeme konsolidaci i růst. Ale měli bychom růst provádět, nejen kázat. Můžete eh, propagovat úsporná opatření, ale nemůžete eh, snižovat růst. To mě připomíná debatu o reálném eh, socialismu v tzv. socialistických zemích. Nejdříve musíme mutualizovat eh, dluh a potom vytvořit eh, růstové dluhopisy využít Evropské investiční banky. Ale nesmíme zapomínat na kontext krize, což je taková ta všeobecná únava a úpadek politické vůle a růstu nacionalismu. O tom svědčí také internetové stránky, které jsme viděli v Nizozemsku. Nacionalismus se šíří všude v Evropě potlačuje základní práva a svobodu pohybu. Dále také vidíme, že krize poškozuje zahraniční politiku, která je pořád slabší a hrozí zde také rozpad Schengenu. A další riziko v tomto kontextu jsou dvojí standardy, uplatňování dvojích standardů. Řecko obdivuhodná úsporná operace, která je důležitá nejen z ekonomického, ale také ze solidárního hlediska, ale také z politického hlediska, protože je to východní extrém Evropské unie. Zároveň ale máme různé standardy, které uplatňujeme pro Maďarsko, které je trestáno za hříchy, které vyplývají z toho, že zde byla ponechána ekonomika v hrozném stavu po tom socialistickém období. A teď eh, vaše komise, pane Baroso, Maďarsko je trestáno. Španělsko naopak zase dostalo další procenta na rozpočtový deficit. Jaké jsou zde rozdíly? Rozdíly jsou eh, v tom, zda jste v eurozóně nebo ne. Pokud ano, tak to není koherentní politika. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Pervanč Beres. Děkuji vám, pane místopředsedo. Mohu vás poprosit, abyste předal zprávu našemu předsedovi, abyste mu poděkoval za jeho vystoupení na Evropské radě, protože myslím, že tam opravdu výrazně ovlivnil diskusy, když položil základní otázku evropské identity, eh, otázku evropského sociálně tržního systému a také demokratických postupů. Tato Evropská rada eh, byla ve znamení podpisu smlouvy a jedna eh, z vlád, která nejvíce hájí eh, strategii Merkozy, je teď v problémech. Ani Španělsko, ani Nizozemsko, zdá se mi, nebudou moci přiměřeně tuto smlouvu aplikovat. Pane předsedo, nyní eh, vidíme, že odpovědní činitelé zjišťují, že je třeba hovořit také o růstu, ale ne stejným způsobem a ne se stejným zlatým pravidlem. Dovolte, abych řekla, že nebude větší růst, když neprosadíme zlaté pravidlo vnitřního trhu. Eh, nemůžeme prosazovat pravidlo negativního integrace. Nemůžeme se točit zády eh, k vyváženosti, která je eh, vyjádřena ve strategii Evropa 2020, kterou teď vlastně rozebíráte. Nebude další růst, ačkoliv ti, kteří tvrdí, že chtějí vytvořit základy evropské identity, ale opírají je o protekce, protekcionismus ale my přece potřebujeme společné společnosti společenství v oblasti energetiky. Potřebujeme eh, ne čekat měsíce a měsíce, než budeme jednat a odsuzovat jednostranné strategie některých členských států. Nedojde k růstu, když tady nebude konzistentnost závazku členských států eh, v okamžiku, kdy jednáme o finančních perspektivách a o vytváření vlastních zdrojů na základě euroobligací a na základě zdanění finančních transakcí. Eh, děkuji. Teď má slovo pan předseda Barroso. Děkuji. Konkrétně odpovíme na položené otázky. Nejdříve otázka dopisu 12 vlád. Ve čtvrtek na zasedání Evropské rady jsem mohl podepsat prakticky každé slovo v tomto dopisu. Byly to všechno důležité prvky pro růst, eh, především prohloubení vnitřního trhu a strukturální reformy. Ale připomněl jsem také členským státům dva aspekty, které mě připadaly důležité. Za prvé, že se vůbec nezmiňuje v tomto dopise sociální rozměr a nutnost bojovat proti chudobě. Já si myslím, že musíme skombinovat určité eh, prvky strukturální reformy také eh, s proaktivními sociálními kroky. Dále jsem eh, vyjádřil svůj údiv na Evropské radě, že v tomto dopise není jedinkrát odkaz na strategii Evropa 2020. To znamená, že strategie, která byla schválena jednomyslně Evropskou radou, není ani zmíněna představiteli států a vlád. A to je také apel, výzva pro tento parlament, protože teď máme strategii, tak ji musíme uplatňovat rozhodně. A to na všech frontách. A to já jsem právě řekl, když jsem hovořil o tom, že si musíme osvojit tuto strategii na všech úrovních. Ale v té odpovědi, kterou jsem poslal 12 představitelům vlád, jsem dal také přílohu, kde jsem připomněl všechno to, co už se dělá na úrovni evropských institucí, to znamená nejen to, co dělá Evropská rada, ale také komise a rada. A vidíme zde také, že některé otázky jsou zablokovány právě vládami, které tento dopis podepsaly. Například eh, patent společenství. Diskutuje se o možnosti mít komunitární patent už 30 let a přesto teď máme vlády, které vyzývají Evropu, aby toho dělala více pro růst, ale pořád ještě blokují evropský patent. Právě proto se musíme dohodnout. Právě se musíme shodnout, o čem mluvíme, když mluvíme o Evropě. Říkáme, že Evropa má problémy. Ano, to je pravda, ale musíme se podívat na to, kdo dělá skutečně vše, co je v jeho silách, aby ten evropský projekt se rozvíjel a kdo naopak na evropské úrovni blokuje tato rozhodnutí. Já si myslím, že toto je zásadní podmínka proto, abychom vedli debatu, která bude nejen politicky čestná, ale také intelektuálně čestná. Otázka Řecka. To je právě jedna z těchto otázek, kde se tato čestnost může projevit. Řecko je v této situaci ne kvůli euru, protože je pravda, že máme i jiné země mimo eurozónu, které také potřebují programy asistence i mimo Evropskou unii. Napadá mě jako první Island. To jsou země, které měly problémy, které se velmi blíží obecné krizi s platbami. V současné době ten problém je výsledkem dvou příčin. Za prvé neudržitelnost státního dluhu celé řady zemí a za druhé a ne, nutně v tomto pořadí, nezodpovědnost finančního chování v celé řadě oblastí i také mimo Evropu. A teď máme odpověď, která je určitě složitější kvůli euru, protože jsme měnovou unii, která zatím ještě nezavršila vytváření nástrojů ekonomické unie a reagujeme na tuto výzvu teď naléhavě ale je intelektuálně a politicky špatné říkat, že současná krize je důsledkem eura. Naopak, euro může být řešením současné krize. Právě proto já nemohu akceptovat některé z vás, kteří zde říkají, že skutečně trpí tím, jak trpí Řecko, že je jim líto, jak Řecko trpí, ale jejich vlády nevydaly ani jedno euro, ani jednu libru na pomoc Řecku. Takže takováto solidarita rozhodně není na místě. Takovouto solidaritu nepotřebujeme. A co navrhují jako řešení pro Řecko? Bankrot. Bankrot by byl řešením. A já bych chtěl, aby mě vysvětlili, jak bankrot jednoho z členských států Evropské unie může být řešením. Jak by to potom bylo s důvěrou, pokud je o investice v této zemi? Jak by zablokování a paralýza veřejných služeb v této zemi, neschopnost platit platy veřejným úředníkům, zaměstnancům škol a nemocnic, jak by to mohlo být řešením? To přece není seriózní. Prezentovat bankrot Řecka jako řešení, to je opravdu eh, velmi nečestné z hlediska politického a intelektuálního. Něco takového jsem opravdu v životě neviděl. Říkáte, že pokud tento problém nebude fungovat, že je to jenom vynález trojky, tak zde také musíme jasně říci, že tento program pro Řecko je program schválený jednomyslně členskými státy eurozóny a takzvaná trojka, komise plus ECB a Mezinárodní měnový fond, jednali v rámci mandátu, který dostali především na základě toho dopisu, který byl k dispozici. Takže to je ta otázka. Teď všichni ti, kteří chtějí pomoci Řecku, Řecku, které schválilo tento program, nejen vláda, ale i parlament s těmi dvěma hlavními stranami. Všichni ti, kteří chtějí pomoci Řecku, místo aby začali říkat, že to nikdy nebude fungovat, tak by udělali lépe, kdyby nám pomohli pomoci Řecku. Je pravda, že je to opravdu obtížné. Jsou zde obrovské náklady. Musíme se podívat na to, jakým způsobem můžeme pomoci podpořit určité sociální náklady, které jsou krátkodobě opravdu obrovské. Ale pravda je, že zde není žádná jiná seriózní alternativa, než podporovat strukturální reformy, aby Řecko mohlo obnovit konkurenceschopnost, kterou opravdu potřebuje. Další otázka je otázka standardu, kterou teď položil můj přítel Sariuš Volský. Zde musíme mít velmi jasnou odpověď. Komise udělá všechno proto, aby se stejným způsobem bez jakékoliv diskriminace uplatňovaly všechny smlouvy. A ten příklad Maďarska a Španělska, který jste tady uvedl, ten nemůže fungovat, tam jsou obrovské rozdíly. Maďarsko v roce 2011 bylo v pozici, kdy by mělo splnit eh, ten svůj cíl, pokud je o deficit. Španělsko by mělo dosáhnout tohoto cíle v roce 2013. My jsme Maďarsku, ale i dalším zemím, bylo jich celkem pět, to bylo také Polsko, Kypr, Malta a Belgie, jsme jim navrhli, co by měly udělat. Všechny státy na to přistoupily s výjimkou Maďarska. Takže to nebylo nějaké speciální zacházení s Maďarskem. Maďarsko se nechtělo řídit návrhy, které komise předložila. Naopak Polsko, Kypr, Malta a Belgie to udělali. To znamená země, které jsou eh, v eurozóně a země, které nejsou v eurozóně. Já vám to říkám velmi upřímně, protože teď by bylo opravdu chybou vytvářet uh, uměle nějaké propasti mezi zeměmi v eurozóně a mimo eurozónu. Komise vždycky podporovala integritu Evropy, Evropské unie. Evropská unie je jenom jedna a my nebudeme mít dvojí standardy podle toho, kde se ten který stát nachází. A kromě velmi zajímavých a užitečných prvků v debatě jsem také viděl, že jsou zde určité konsensuální prvky, alespoň mezi hlavními politickými silami. Za prvé, Musíme dělat více, abychom bojovali proti nezaměstnanosti mladých. V linii těch akčních týmů, které jsme vytvořili, musíme také bojovat proti daňovým únikům. A já bych zde připomněl jednomu z poslanců tohoto parlamentu, že komise nevydává pouze prohlášení, komise už předložila návrhy. Naše iniciativa se jmenuje Směrnice úspory a také Chceme předložit vyjednávací mandát eh, pro jednání s třetími zeměmi. Tento návrh je v radě už měsíce a měsíce, ale blokují ho dva členské státy a vy víte, že zde potřebujeme jednomyslnost. Takže pokud chcete někoho kritizovat, tak nekritizujte komisi. Naopak eh, pomozte nám odstranit tento blok, eh, za který jsou zodpovědné dva naše členské státy. A pokud jde o Řecko, mohu vám říci, že Toto bylo jedno z témat mého rozhovoru s řeckým premiérem. Já jsem je vyzval, aby ještě předtím uzavřeli dohodu se Švýcarskem, aby Řecko tedy uzavřelo bilaterální dohodu se Švýcarskem, než to udělá Evropská unie jako celek. Nejen jsem to říkal řeckému premiérovi, ale říkal jsem to také eh, prezidence Švýcarské konfederace. Tou tedy té předcházející prezidence. Další aspekt, který jsem zde viděl, na kterém se shodneme, je nutnost eh, završit jednotný trh, vnitřní trh a já už jsem oznámil, že na podzim komise předloží Single Market Act, můžete se na nás spolehnout z tohoto hlediska. Dále také potřeba završit naše akce, pokud jde o investice, proto jsme také na stůl Evropské rady předložili a bylo to také dobře přijato, ale teď musíme najít legislativní text, který by k tomu odpovídal, projektové dluhopisy. Abychom provedli určité investice s tím, že budeme už anticipovat to, co budeme mít ve finančních výhledech. A protože na tom se shodneme. Teď jde o to, zjistit, zda máme zdroje na tyto investice, protože pravda je, že většina států nemá rozpočtový prostor na velké veřejné investice a právě proto potřebujeme, a myslím, že se na tom shodnou i velké politické rodiny, potřebujeme pracovat společně, abychom získali určité zdroje na evropské investice a to buď pomocí výsledkových dluhopisů nebo projektových dluhopisů, project bonds, anebo v rámci budoucích finančních výhledů. Doufám, že tento parlament s komisí budou pracovat na tom, abychom dosáhli výsledku, který bude na úrovni našich ambicí, protože opravdu musíme využít všechny pánky pro růst, jako je inovace, výzkum, a také naše evropské nástroje. Ale to bude vyžadovat spoustu práce, velkou rozhodnost a já si myslím, že pro růst v Evropě nepotřebujeme více hlášení a, a, prohlašování o růstu. Ne, potřebujeme opravdu rozhodnost a akce a potřebujeme vždy zaručit, že jsme schopni dostat svým závazkům a slibům, které jsme přijali. My, to znamená všechny instituce a také všechny členské státy. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo komise. Nyní má slovo předseda rady, pan Van Rompuy. Vážení kolegové, pane předsedo, především chci poděkovat všem těm, kdo mě blahopřáli ke znovu zvolení do funkce. Já mohu konstatovat, že to samozřejmě nadšení nebylo stejné ve všech lavicích, ale eh, samozřejmě nikdo není povinen být nadšený. Eh, tady zazněla celá řada kritik eh, o všeobecném přístupu k naší strategii. Strategii, kterou jsme uplatnili na úrovni EU a na úrovni členských států, je strategií, eh, která byla podpořena všemi členskými státy, všemi premiéry a vedoucími představiteli států od začátku krize před dvěma a půl lety. A i v jiném složení protože ti, kteří mě zvolili před dvěma a půl lety, teď už jsou pouze v počtu 12 stále zastoupeni. Eh, a musím říct, že celá Evropská rada podporuje strategii, která byla podepsána také na minulém eh, zasedání Evropské rady. Hmm. Můžeme kritizovat eh, obecný přístup. Já jen říkám, že během dvou a půl roku se tato strategie stala skutečně jednomyslnou strategií celé Evropské rady. Samozřejmě, že si všichni uvědomují, že tě cesta je velmi náročná, je to nepopulární cesta a přinese výsledky teprve ve střednědobém a v některých případech dokonce až ve dlouhodobém výhledu. Ale tuto cestu jsme si zvolili a musíme konzistentně po ní se ubírat. Během úvodního vystoupení jsem řekl velice opatrně, že naše strategie bude e, fungovat a že je tady určitý obrat. Já e, vždycky jsem e, opatrný a i v tomto případě jsem byl velmi opatrný. Všichni, nebo mnozí to interpretovali jako, že říkám, že to je konec eh, krize. To jsem neřekl. Já jsem řekl, že je to jen obrat v naší velice složité krizové situaci. A v tisku eh, se už nehovoří eh, o konci eurozóny. A to dokonce ani v tisku, který se dívá euroskepticky na eurozónu a na EU. To ovšem neznamená, že všechny problémy jsou vyřešeny. To ne po měsících a měsících nehybnosti, nečinnosti vidím, že došlo eh, k významnému pohybu eh, úrokových sazeb eh, vůči zemím, které byly pod obrovským tlakem, tak prostě říkám, že uh, už jsme dosáhli toho nejnižšího bodu, od kterého se odrážíme ode dna. Uh, dosází k obratu, ale samozřejmě vše uh, vyřešeno není. V roce 2010-2011 Eh, samozřejmě eh, se usilovalo o eh, nápravu. Nejdůležitější je obnovit důvěru v eurozónu. To je první podmínka pro růst. Což chybí v celé řadě zemí, to je právě důvěra spotřebitelů i důvěra investorů v budoucnost eurozóny, v ty náznaky, že dochází k oživení Eh, kterému je možné důvěřovat ze strany spotřebitelů i investorů i podnikatelů. Hovoří se o strukturálních reformách a já jsem myslel, že se bude hovořit o strukturálních reformách v členských státech, ale ne, hovoří se o eh, ochraném valu, o firewall, hovoří se o finanční sféře. Ale přitom se zapomíná, že mimo eh, toho firewall je ještě také další věc, o které se velmi mále mluvilo, a to jsou strukturální reformy v trhu pracovní síly, v podmínkách, které mají obnovit konkurenceschopnost. O takovýchto strukturálních reformách hovořme, ty potřebujeme. A věc, která mě opravdu překvapila tady, to je fakt, že otázka evropského semestru nebyla zmíněna ani jedinkrát. Ani jedinkrát. Ano, možná, že někteří eh, tak do jisté míry nepřímo na to narazili, ale jinak eh, ani, ani Částečně to nebylo zmíněno. A přitom je to cílem Evropské rady posoudit eh, evropský semestr, posoudit, jak daleko jsme pokročili v hlediska makroekonomického i z hlediska zaměstnanosti. Žádáme členské státy, aby zavedly reformní plány v nejbližších týdnech, ve svých plánech stability. Budeme formulovat doporučení e, prostřednictvím komise. A na červnové Evropské radě se o tom bude znovu jednat. Jestliže nebudeme brát evropský semestr vážně, pak se krize opět jednoho dne zopakuje. Já musím říci, že to je pro mě zklamáním. A bohužel o tomto důležitém projektu, eh, který schválil Evropský parlament, eh, a to velmi nadšeně ve své době, o tom nebyla tady vůbec zmínka v diskusi. A další velká výzva eh, v období ozdravení rozpočtu, což je nevyhnutelné ve všech, prakticky ve všech členských zemích, musíme udržovat dlouhodobou politiku. A předseda komise velmi oprávněně hovořil o strategii Evropa 2020. Veškeré umění ozdravení zdravení, eh, rozpočtu spočívá v tom, že jde o to snížení, zajisté snížit deficity, ale současně eh, neohrozit budoucnost, to znamená uchovat určité výdaje do výzkumu, do vědy, do vzdělávání do odborné přípravy mladých, eh, uchovat investice zejména do životního prostředí. To znamená stanovit si priority v rámci celého ozdravného procesu financí. Samozřejmě, kromě toho je tady také otázka spravedlivého přístupu. Proto jsme žádali o velký přínos bank. Opravdu oni ztrácejí 7 současné hodnoty eh, to jsme žádali eh, jako jejich přínos k řešení řecké situace. Jinak se připojuji k názoru těch, kteří se zasazovali o mnohem silnější eh, opatření proti daňovým podvodům či daňovým únikům. Komise připomněla, jaká opatření již učinila, ale je tady samozřejmě eh, v oblasti fiskální, je samozřejmě pravidlo jednomyslnosti. Ale je možné udělat mnohem víc a často i na národní úrovni. Není potřeba vždy evropské úrovně. Jestliže je tady problém v Řecku, pak je to právě výběr daní je tady problém větší spravedlnosti eh, v uplatňování eh, řeckého daňového systému. A uprostřed té politiky ozdravení financí je samozřejmě třeba uchovat solidaritu. A právě proto na evropské úrovni jsme poskytli podporu a pomoc Evropě, eh, což odpovídá 100% HDP Řecka. Takže jakou, jaký větší důkaz solidarity se zemí v problémech můžeme poskytnout než právě toto výrazné číslo? V rámci politiky ozdravování rozpočtu eh, musíme samozřejmě udržet zaměření na klimatické aspekty. To je eh, důležitá věc, která už je částečně eh, uplatňována a ještě to musíme dále zdokonalit v oblasti energetické eh, účinnosti. Kromě ozdravení rozpočtu potřebujeme náležitou politiku, kde očekáváme plán v oblasti zaměstnanosti a doufáme, že v Dubnu bude tento plán předložen, že bude posouzen a že bude zahrnut do doporučení předložených v červnu členským státům. Je zapotřebí zvláštní politiky pro Řecko. Ano, pracujeme na tom a řecký premiér se na tom plně podílí. Jednotný trh, prohloubení jednotného trhu. To z rozpočtového hlediska nic nestojí. Je tady dopis 12 členských zemí. Já nesouhlasím s těmi, kdo tvrdí, že jsme nebrali v, úvod tento, v úvahu tento dopis 12. Naopak, brali jsme ho v úvahu a velmi pečlivě jsme si ho přečetli. Zejména jsme se zaměřili na poslední projekt předložený eh, Evropské radě v návrhu závěru, který se týká jednotného trhu. A o tom také eh, ani prakticky nebylo zapotřebí diskutovat, protože už jsme naprosto vzali v úvahu konsensuální aspekty dopisu 12. Máme jít ještě dále v politice oživení. A slyšel jsem některé takto hovořit. Eh, období, kdy se vytváří politika oživení eh, následkem většího vynakládání financí, tato, toto období je pryč. Nemůžeme se vyhnout eh, politice ozdravení rozpočtu, ale v rámci té politiky, jak už jsem řekl, je třeba zaměřovat se na určité výdaje, které přinášejí růst a zaměstnanost a v neposlední řadě ještě k Sýrii a Bosně. Jak tady bylo řečeno o Sýrii, eh, je tady jedna důležitá podmínka, že eh, musíme dostat mandát od Rady bezpečnosti OSN. Evropské země, tedy členské země EU, neblokují eh, takové usnesení. To také zdůrazňujeme v závěrech Evropské rady. Když zvažujeme, jaké možnosti existují, chceme chránit občany. Jiní nechtějí jít dále, nechtějí dokonce dále ani v humanitární pomoci. Chceme-li my ovšem jít dále, potřebujeme mandát Rady bezpečnosti OSN. Dostali jsme mandát ve věci Líbii a využili jsme ho plně ale nedostali jsme takový mandát pro Sýrii. Pokud je o Bosnu, vedl jsem velice zajímavý rozhovor eh, s premiérem Bosny Hercegoviny. Eh, vidíme pro evropskou orientaci nové vlády. Vidíme, že se tato země otvírá, a evropské instituce jsou ochotny reagovat i hned a nabídnout evropskou perspektivu této zemi. Poprvé vidíme takovou evropskou vůli v politice této země, která prodělala tak tragickou úlohu ve válce. Van Rompuy, Van Rompuy. Mnohokrát děkujeme, pane Van Rompuy. Vy jste řekl, že nadšení, pokud jde o vaši, vaše znovu zvolení, vypadalo jinak v různých lavicích zde v Evropském parlamentu. Já myslím, že je to normální, že v rozmanitém parlamentu eh, je nadšení různorodé. Nicméně myslím, že jako celek Evropský parlament vám gratuluje k vašemu znovu zvolení a mohu vám říci, že vaše osobní integrita a, a váš přístup eh, skutečně oceňujeme jako Evropský parlament, takže gratulujeme. A teď se eh, předpokládám rozloučíme s eh, panem předsedou Barosem a panem předsedou Van Rompujem. Přenecháme je svému osudu. Tady u nás se určitě máte dobře, ale jak chcete. A nyní za liberály pan kolega Haglund. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane Van Rompuyi, pane Barroso. Právě odcházíte, nicméně já bych chtěl říci, že jsem rád, že rada zdůraznila, že udržitelný růst a, pracovní místa nemohou vycházet z vysokých z vysokého dluhu. Jsem ráda, že také předseda Van Rompuy odkázal na balíček šesti zpráv, protože myslím, že eh, to byla zásadní legislativa. Bohužel eh, se neprojevuje dobře třeba v Maďarsku. Bylo by dobré, kdyby rada eh, uznala, že je potřeba mít více automatičnosti při vyjednávání o dvojbalíčku. balíčku my jsme při vyjednávání o šesti balíčku byli velice persistentní a výsledek byl, myslím, dobrý. Pan Frhovstad hovořil o fondu pro snižování dluhu. Já myslím, že to je zásadní věc pro to, abychom mohli čelit tlakům na trzích. Musíme mít na paměti to, že navzdory v slibům pokud je o strategii EU 2020, rada eh, chtěla eh, snížit rozpočet eh, na výzkum na rok 2012 o 560 milionů eur. Já myslím, že to není správný přístup, že by rada takovýmto způsobem věci řešit neměla. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Mnohokrát děkuji, pane kolego. Další řečník je Pan Zalpa Bidegan. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, toto je mé třetí vystoupení na plenárním zasedání v průběhu roku k této otázce. A je mi léto, líto, že musím říct i se stejnými lidmi, ale jak říkal Miguel Unamuno, je lepší jednou udeřit hřebík na, tlavičku, na hlavičku než stokrát vedle. A proto říkám, že je důležité implementovat opatření, o kterých se rozhodlo na posledních eh, radách. Jak říkal předseda eh, Rady Evropské unie, musíme završit tuto práci, potřebujeme růst dámy a pánové. S úspornými opatřeními se nám podaří vytvořit eh, důvěru a stabilitu, ale musíme také vybřednout z krize a začít dále vytvářet pracovní místa a blahobyt. Musíme se zavázat k tomu, že budeme naléhavě uplatňovat opatření na podporu růstu, na kterých se dohodly poslední rady. Tato opatření musí jít ruku v ruce s reformami. Španělsko je jasně zavázáno k tomu, že bude dodržovat tohoto reformistického ducha. Za méně než 100 dnů jsme schválili tři klíčové reformy. Rozpočtová stabilita, finanční reforma a pracovní reforma. A tady to nekončí. Tady tento duch reform nekončí. Jak říká Mariano Rajoy, španělská vláda nejen oznamuje reformy, ale také je dělá. A to není to tež. Eh, řiďme se tímto příkladem. Neohlašujme plány růstu, ale implementujme je. Kromě toho se musíme přizpůsobit také okolnostem, protože žijeme ve světě, který se neustále vyvíjí a mění. Jak nedávno říkal Mariano Rajoy, předseda španělské vlády, před eh, europoslance a jak to dnes také potvrdil náš ministr hospodářství, Španělsko plní, Španělsko bude nadále plnit a bude dodržovat. Španělsko je odhodlanější více než kdy jindy pro Evropu a ukazuje to už od první chvíle. Ukazuje své karty a říká, že chce dodržet to, na čem jsme se dohodli. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme. Asi vidíte, že jsme pozadu, takže musíme být trochu přísnější, pokud jde o řečnickou dobu, než předchozí předsedové. Doufám, že to ještě doženeme. E, další kolega je kolega Bulman na dvě minuty. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, krok směrem k řešení e, situace krizové situace. Ve Španělsku, v Itálii, v Portugalsku klesá hospodářský růst. I Nizozemsko má problémy. A dokonce v Německu klesají zakázky v průmyslu. A pan Van Rompuy řekl, že dnes byla zajímavá rozprava. Mě by zajímalo, jak to myslel. Předseda komise, stejně tak jako předseda rady, 10 až 15 krát dnes zopakovali slova růst a zaměstnanost. Nicméně, změní to něco? Nikoli. To, že budeme znovu a znovu opakovat prázdná slova, tím nic nezměníme. Mě by zajímalo, co je zde nového v přístupu Evropské rady eh, členských států i komise. Pan Barroso řekl, ano, strukturální reformy se musí zabývat také sociálním obsahem. Co to znamená? Jak to myslíte? To už se snažíme celou dlouhou dobu prosazovat. Nicméně akceptujete to, co řekl kolega Svoboda za socialisty. Řekl, že všichni mladí lidé potřebují perspektivu a že to musíme e, zajistit. Chcete minimální mzdy e, ve všech evropských zemích, aby se tyto minimální mzdy e, navázaly dynamicky prostředky na růst. Eh, nicméně byste eh, vždy popírali, že eh, reformy a investice jsou zásadní. Takže kde je ten investiční koridor, za který jsme bojovali v rámci balíčku šesti zpráv. Já si myslím, že je čas pro prázdná slova již vypršel, čekáme na kroky. Mnohokrát děkujeme panu Bulmanovi a také vašemu fanklubu, který jste si přivedl. A dále má slovo pan Šepfli na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Rozhodnutí Evropské rady a podpořit a ka, e, Srbsko jako kandidátskou zemi je důležité. Poukazuje to na konec eh, eh, války eh, v Jugoslávii. A zároveň se zde v podstatě dává stranou to, že e, Srbové byli vždy považováni za ty špatné e, v této válce. Srbsko se tak vrací do evropské rodiny a to je velice významné, protože Evropa jako celek není možná bez Srbska. Stabilita se musí rozšířit e, do všech oblastí, včetně kriminality bez eh, boje proti organizovanému zločinu v Srbku Balkán bude představovat eh, snadnou oběť pro mezinárodní mafie. Nicméně eh, tento krok je ještě významnější v tom, že se zde ukazuje, že evropské rozšiřování, rozšiřování EU, i když se pohybuje pomalu, nebylo zastaveno. Navzdory hospodářské krizi Evropská unie nadále prosazuje svůj eh, závazek stabilizovat své sousedství. Spolehá tak na takzvanou soft power. Samozřejmě vypracování cestovní mapy eh, je dobrým krokem ku předu. Veškeré strategie a politické cíle nicméně závisí na tom, aby se překonala eh, dlouhodobá hospodářská krize. Toto rozhodnutí je správné rozhodnutí a je zásadní, aby fiskální disciplína šla ruku v ruce eh, s podporem hospodářského růstu, s podporou hospodářského růstu. Evropská unie eh, jinak bude mnohem méně atraktivní a bude mít omezenou eh, tu měkkou moc. děkujeme a nyní na minutu pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo předseda eh, eh, Baros řekl, že nemůže být růst bez důvěry a stability. Ano, ale stabilita a důvěra zase není bez růstu a bez dynamické ekonomiky. Problém, který nyní eh, vidíme, je e, otázka opatření, které bere komise i rada e, v nesprávném pořadí. Je to prostě deformované. Jsou tady fiskální opatření, která vstupují do e, právních textů s velkými sankcemi. Na druhé straně, na straně růstu, máme slova bez rozpočtové podpory. Výsledkem je zcela jasná věc. já jsem to viděl jako eh, i další dva kolegové při návštěvě Řecka. Vidíme, že tam vůbec není schopnost splácet eh, dluh, protože nedochází eh, ke generování příjmů. Jaká je tedy, jaké je tedy řešení? Řešení je strukturální změna a sdílení dluhu, splácení dluhu a také náležitý projekt v oblasti bankovnictví. Děkuji. Kolege. Děkujeme kolegovi. Jako další řečník má pan Stoloján slovo na dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, vyjádřit své spokojení nad snahami Rady a komise. Jejichž cílem je uklidnit situaci. Především pokud jde o členské státy, které mají vysoký dluh. Nicméně jsem zklamán, že i po této radě, po tomto samitu, Rumunsko a Bulharsko zůstávají stále mimo šengenský prostor, ačkoliv splnili veškeré podmínky, které splnit měly, proto aby eh, mohli přistoupit do šengenského prostoru. Není náhoda to, že je jeden členský stát, který je proti vstupu Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. A není také náhodou, že v Nizozemsku jedna malá politická strana, která je součástí vlády, převzala iniciativu a otevřela internetovou stránku, která uráží uh, Eh, některé občany EU a brání volnému pohybu v Evropské unii. Bohužel doposud reakce Evropské komise a Evropské rady byla velice slabá. Myslím, že nemůžeme tolerovat takovéto iniciativy v členském státě Evropské unie. To je něco, co jde proti hodnotám Evropské unie. Já doufám, že Evropský parlament dnes odpoledne schválí odpovídající opatření a odmítne takovéto iniciativy. Děkuji Děkuji mnohokrát. Za další na jednu minutu paní Podimáta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejdříve mi dovolte říct, že je potěšující vidět, že najednou všichni souhlasíme s tím, že trvání na jednostranných takovýchto finančních opatřeních nemůže Evropu nebo Řecko zachránit před jakoukoliv krizí. Je dobře, že to uznáváme, ale to samo osobně nestačí. Potřebujeme aktivitu. Musíme jednat, nejenom mluvit. A musíme přesvědčit občany Evropy. Můžeme a musíme na takovýchto opatřeních pracovat, Eh, jsou to opatření jako eurobondy nebo daň z finančních transakcí. A toto musíme zahrnout do nového fiskálního balíčku. V, teďko v tomto sále a jinde je mnoho lidí, kteří hovoří o demokracii, kteří hovoří o tom, že by Řecko vystoupilo z eurozóny. Samozřejmě názor eh, může mít každý svůj zde v parlamentu, konec konců máme demokracii, ale dovolte mi na vás na všechny apelovat, Eh, abychom moc neprovokovali eh, řecký lid, protože 70% eh, většinou řekové odhlasovali, aby Řecko zůstalo v eurozóně a jejich obtíže nesmí nikdo využívat k tomu, aby zneužívali tu situaci v zájmu sloužení jiným cílům. Děkujeme mnohokrát, paní kolegyně. Chci připomenout řečníkům, aby dodržovali řečnickou dobu. Eh, pokud všichni budou hovořit tak, jak potřebují, tak budeme hlasovat až ve dvě hodiny. Dále má slovo pan Rangel, minuta a půl, prosím. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Chci vás upozornit na skutečnost, že je třeba si blahopřát k výsledkům rady eh, ne, protože eh, ta opatření jsou ideální, ale jsou možná. A bez pochyby eh, dnes eh, můžeme být více optimisté než před třemi či šesti měsíci. Řada států mm, vyvinula velké úsilí směrem ke stabilizaci, konsolidovali své veřejné finance a toto úsilí na e, návrhy Evropské unie. To je důležité, aby Evropa opět získala důvěryhodnost a důvěru na finančních trzích, což je zásadní pro to, abychom dohnali sklus. A tyto záruky, e, e, které státy dali, že skonsolidují své rozpočty, včetně Portugalska, já jsem přesvědčen, že teď s novou smlouvou, kterou podepsalo 25 států, tak já doufám, že se nám podaří takto oživit ekonomiku a tento růst určitě ten mm, oživíme díky nejenom tomuto úsilí, ale díky solidaritě mezi bohatými a chudými a naopak. Obrigado.

Závěry rady ukazují, že je otevřená cesta změnám, ale zaznívá kakofonie hlasů. Přejeme si snížit napětí, neexistuje však žádná, žádné zázračné řešení. Potřebujeme Evropská řešení řešení v členských státech. Strukturální změny pomohou zemím, jako je moje. Toto je jediná cesta, jak řešit eh, aktuální krizi a doufat eh, v budoucí rozvoj evropský, díky evropskému semestru a, a respektive evropský semestr a politika pro růst a zaměstnanost nám mohou pomoci eh, v těchto souvislostech. Máme společné evropské dějiny, víme, jaké jsou zájmy občana, chceme tedy skoncovat s krizí. A naše společné úsilí spolu se snahami napřenými na obnovení růstu pomohou občanům Evropy. Všem eh, musíme se postarat o to, aby ty oběti, které občané přinesou, eh, se vyplatily. Občané Řecka skutečně skládají velkou oběť a nejsou, eh, nejsou připraveni oslabit svoji účast v euro a v Evropě jako celku navzdory tomu, jaké hlasy se ozývají. Děkuji, děkuji vám za dodržení e, času. Nyní na jednu minutu paní Gomez, prosím. Rozpočtový e, pakt, e, fiskální pakt podepsaný před pár dny ukazuje, že růst a zaměstnanost jsou stále prioritním cílem pro evropské lídry. Je to velice důležité pro pracovní místa, zejména pracovní místa pro mladé, jak jsme slyšeli od pana předsedy Barosa. Není však skandální, že země, které jsou cílem finanční pomoci, eh, že v těchto zemích, které jsou podniky přiškrcovány, chybí úvěry, není k dispozici financování eh, nebo je k dispozici pouze za nesmírně vysoké ceny. A co daňové uniky? Pan předseda Barroso sám připustil, že více jak bilion eur možných investic do evropské ekonomiky eh, se touto cestou ztrácí. Fiskální kompakt eh, nečiní nic v oblasti boje proti daňových, eh, daňovým unikům či daňovému dumpingu. Dokonce ani neobsahuje daň z finančních transakcí, což by byl alespoň počátek monitorování těchto transakcí v EU. V Portugalsku je míra nezaměstnanosti nad 35 a vláda si uvědomuje, že nesvede nic, je kolektivně neschopná, vlastně apeluje na nezaměstnané, aby emigrovali, aby takto řešili svou situaci. Je to opravdu studa. Dobrá, jako další na minutu a půl má slovo paní Wortmann Kol, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdá se, že jsme dospěli k bodu zlomu. Trhy se zdánlivě uklidňují a důvěra v eurozóně se obnovuje, jak eh, řekl pan prezident rady. Takže indikátory nám v podstatě ukazují, že jsme na začátku cesty zpět k hospodářskému růstu. Pokud chceme vytvořit investiční klima na základě důvěry, musíme podniknout ještě další změny. Společnosti teď uspořili spoustu peněz, nicméně jednotlivci už nejsou ochotní utrácet své úspory a k tomu je musíme podpořit, abychom stimulovali růst. Nicméně rozhodující téma je, zda můžeme nabídnout o něco více než pouze toto. Pan Rompuy hovořil o potřebě nové růstové strategie. Ale nezapomínejme, že už máme strategii Evropa 2020. Co je teď důležité, je implementace, je provedení této strategie. Pokud máme být krutě upřímní, nemá v podstatě smysl, aby se rada obracela na parlament nebo parlament na radu a rada potom na komisi. Naopak, možná bych vás mohla upozornit na dopis 12 eh, hlav států, vydaný před několika dny, který jasně říká, co komise musí udělat. Přišel čas k tomu, aby vůdci našich zemí eh, sami učinili potřebné, aby se například seškrtali daně, abychom mohli lépe plnit program 2020, abychom přijali konkrétní rozpočty. Jinými slovy, že bychom uspořili v různých oblastech, veřejných službách, vládních službách, soukromých službách, abychom se zaměřili na vzdělávání a tak dále. To je jediný způsob uniknutí z krize. Dobrá, děkuji. Dále na jednu minutu pan Koferáty. Děkuji, pane předsedo. To, co řekl dnes dopoledne předseda komise a předseda rady, to je něco, co ještě nás více zneklidňuje, eh, než jsou závěry. A zde je jediný cíl, a to je finanční stabilita a nezbytné kroky pro její garanci. A mm, samozřejmě nemůžeme podceňovat eh, význam Eh, této základní linie, ale je zcela evidentní, bez růstu podmínky miliony a miliony lidí se budou zhoršovat a podcenění sociálních dopadů eh, a eh, tedy recese celé naší ekonomiky, to je velice zneklidňující. Zde bez investic je velké riziko a je zde tedy velká tendence, že se budou zhoršovat sociální problémy a ty eh, tedy eurobondy a mm, daň z finančních transakcí, to je jediná cesta, která zvrátí tendenci v mm, pozitivní kurz pro miliony a miliony lidí. Děkuji vám. Jako další na minutu a půl pan Hökmark, prosím. Vážený pane předsedo, Kdyby problémem evropského hospodářství bylo to, že jsou příliš omezené veřejné výdaje a příliš malé deficity, pak bychom nečelili vůbec žádným problémům. Toto říkám kvůli tomu, jak vypadá tato rozprava, protože ono to zní, jako kdybychom mohli vyřešit své problémy tím, že navýšíme veřejné výdaje a prohlobíme deficity. A tím dosáhneme sociální soudržnosti a hospodářského růstu ale naopak jsou to nekontrolované veřejné výdaje a velké deficity, které podrývají sociální zabezpečení a brzdí růst a vytváří nutnost úsporných balíčků a přinášejí rostoucí rokové sazby. Taková je realita. Ti, kdo se domnívají, že zvýšit výdaje je řešení pro naše problémy, ať se prosím rozhlednou kolem sebe na to, jak, o jaké problémy jde. Na druhé straně, co musíme učinit, je vytvořit nový způsob, jak stimulovat hospodářství. A myslím si, že je důležité, aby komise pochopila, že cesta k sociální soudržnosti a řádnému sociálnímu zabezpečení není paralelní k politice hospodářského růstu. Hospodářský růst a nová pracovní místa jsou klíčovým předpokladem pro dosažení takového sociálně společenského rozvoje v Evropě, se kterým bychom byli všichni spokojeni. Proto apeluji na komisi, aby, postoupila, eh, aby přistoupila k reformám jednotlivého trhu, k reformám eh, s cílem konkurenceschopnosti v členských státech, tak aby se skutečně stala největším trhem světa. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako další má slovo paní Plump na jednu minutu, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Ehm, já jsem se přihlásila do této rozpravy, účastním se této rozpravy jež od rána, znamená tedy není rozpravy k závěrům rady. Samozřejmě je jasné, že potřebujeme fiskální stabilitu, ale zároveň potřebujeme růst. Abychom je získali, potřebujeme konkrétní investiční plán, potřebujeme nalézt zdroje identifikovat, identifikovat ta eh, centra, která mají potenciál růstu a tvorby pracovních míst, protože mnoho občanů, zejména mladých a žen, potřebuje pracovní místa, která je třeba vytvořit. Otázka zní, proč, pokud eh, máme určitý zdroj v podobě směrnice o úsporách, kterou zmiňoval pan předseda Barroso, proč je tato směrnice stále blokována v radě? A proč, pokud hovoříme o růstu a sociálních politikách, Eh, které by aktivně působily v oblasti například mateřské dovolené. Proč je toto vše zablokováno stále v radě? Ráda bych potrhla skutečnost, že doufám, že v září Bulharsko a Rumunsko budou členy šengenského prostoru. Děkuji. Děkuji. Jako další na jednu minutu pan Kelam, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Eh, signál z dnešní schůze je, že nadešla chvíle pro realizaci, nadešla chvíle, aby členské státy skutečně realizovaly své přísliby, které učinili na Evropské radě. Největším problémem je právě eh, ta pachuť eh, z této rady. A eh, takže Eh, zásadní je, aby, kromě finanční disciplíny, abychom podnikli nové investice, abychom vytvořili efektivní ekonomiku, abychom snížili administrativní zátěž pro malé střední podniky a abychom i posílili zaměstnanost mladých. Je třeba, abychom eh, rozhodně a rázně používali ty nástroje, které máme, jako je jednotný trh Pan předseda Baroso dnes eh, použil politicky korektní termín prohloubení jednotného trhu. Já podporuji Josefa Dola, který dnes eh, řekl, že teď, když slavíme 20. Eh, výročí trhu, tak bychom měli ho skutečně realizovat. To znamená, abychom již překonali ta váhání a začali plnohodnotně implementovat jednotný trh. A abychom bojovali proti protekcionismu, což je bohužel realitou pořád. A to je to, co podkopává potenciál Evropy směrem k růstu, politické a ekonomické kredibilitě. Děkuji. Děkujeme. Další řečník je pan Gualtieri minuta. Děkuji. Eh, zde je hm, pochopitelné, že zde vyjadřujeme uspokojení, ale nesmíme zapomenout na omily a skluzy, kterých jsme se dopustili za poslední eh, léta i eh, tedy role tedy centrálních bank a zde hm, politiky zatím nevyřešily strukturální problémy a to je strategie směrem na tlak na platy, austerita, tedy Eh, v a disciplína, to je něco, co ekonomicky a sociálně neudržitelné, nemluvě politicky neudržitelné. Takže dnes nikdo nenavrhuje deficit spending. My si ale myslíme, že je třeba se chovat zodpovědně, eh, daňově, fiskálně zodpovědně, ale podporovat investice a tudíž poptávku. A to bude možné, pokud budeme spravedlivěji rozdělovat bohatství a řešit makroekonomické nerovnováhy a bude to možné prostřednictvím velkých investic investic prostřednictvím EU a tím, že budeme mít e, společné řízení dluhů na prostřednictvím fondu pro snižování dluhů. A mm, takže je třeba, abychom realizovali tyto cíle prostřednictvím řádných nástrojů a e, zde v roce 2014 se otevírá nový cyklus a je skutečně jít, je třeba jít cestou ke reálné ekonomické evropské vládě. Děkujeme, pane Gualtieri. Jako další na jednu minutu a půl má slovo pan Otmar Karas. Děkuji vám, pane předsedo, vážení pánové, vážené dámy. Byl to nedramatický summit. V podstatě by se ho lépe dalo popsat než ten předchozí summit eh, možná, že by nám vůbec méně inscenování prospělo. Eh, Naopak by nám prospělo také více jednání a pozitivnější bilance. Je zajímavé, že teď neprobíhaly žádné předběžné rozhovory Merklové a Sarkozyho, že jsme se tedy teď soustředili přímo na ten summit jako takový a ne na to, co se děje v kuloárech. Měli bychom se méně navzájem kritizovat a měli bychom více jednat. Máme Single Market Act a musíme ho pro, prosadit v, eh, v členských státech. Podobně jako Small Business Act, podobně jako strategii Evropa 2020. Prosaďme toto všechno. Máme SMI test. Eh, v minulosti bychom z tohoto všeho vyvodili důsledky. Komise dnes navrhuje opatření, členské státy toto přijímají, tak aby Evropská komise a Eh, evropské instituce nebyly pouze závislými subjekty, ale aby byly důvěryhodné a mohly politicky jednat. Víme, eh, že situace je špatná. Prosím, neodkládejme rozhodnutí, proveďme je. Eh, jinak budeme mít velké problémy, podobné jako má teď těch pět členských států EU. To, co máme, bychom konečně měli začít používat. Prosaďme to a nekritizujme se jenom. Děkuji. Děkujeme vám, pane kolego. Nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye. Eh, mohu rovnou říci, že bych dnes nevyhrál eh, soutěž o nejoblíbenějšího. Máme pouze pět minut, takže bude hovořit opravdu pouze pět řečníků vždy po jedné minutě. Máme eh, zhruba 15 žádostí, takže bohužel opravdu pouze každý třetí. Takže abychom se mohli připravit, budou to paní Masejev, Kukovič, pan Tabajdy, pan Luhan, pan López Aguilar a pan Bronz. Takže teď prosím jako první paní Marceliev. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za udělení slova. Závěry rady se zaměřují na úspornost, úspory a rozvoj. A nesmíme zapomínat, že 5,5 milionu mladých lidí je bez práce. Je proto naprosto nutné je podporovat, školit a vybavit tak, aby byli schopni e, začít zodpovídat za rizika, například za rizika podnikání. Na začátku všeho je nápad. Ale nápad bez provedení, bez té odvahy ho provést, v podstatě vůbec nic neznamená. A právě z tohoto důvodu v těch znalostních centrech je z, naprosto zásadní více zdůrazňovat podnikatelskou kulturu, vzdělávání a školení mladých lidí, tak, aby i oni měli dost odvahy stát se osoby samostatně vydělečně činnými a vypořádávat se s riziky. Děkuji. Dále pan Tabajde na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je to poprvé za několik posledních měsíců, kdy se Evropská eh, rada nezabývala pouze hašením požáru. Nicméně Evropa nám stále hoří, stále máme krizi. A z krize nevýjdeme bez hospodářského růstu. Už se hodně hovoří o prohloubení eh, vnitřního trhu, o eurobondech, o eurodluhopisech, ale bylo by rovněž důležité eh, v Evropské unii vytvořit pr- růstový program a abychom začali vytvářet nová pracovní místa. Kromě toho zde máme ještě strukturální problém v souvislosti s eurem. Ukázalo se, že euro jako společná měna ne, nemá schopnost Eh, řešit, kompenzovat rozdíly v jednotlivých členských státech a řešit případné problémy, které se tak mohou objevit. Viděli jsme, co se děje ve Španělsku a v Portugalsku nebo v Řecku. To však není pouze záležitost místních vlad, je to záležitost i eura jako měny, kterou je třeba reformovat. Děkuji. Jako další pan Luan na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Schengen. Consider Děkuji. Hovoříme-li o šengenském prostoru, ehm, opozice eh, vůči, ze strany nizozemská vůči přistoupení Rumunska a Bulharska, to je eh, jaksi situace, která je protichůdná k dlouhodobým cílům EU. Je to zneužití situace. Nizozemsko odkládalo, eh, nebo Nizozemsko způsobilo odklad v rozhodnutí o přistoupení Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru a opět se ukázalo, že přestože všechny členské státy nesou rovnou odpovědnost. Ne, všechny mohou těžit ze stejných výhod. Kolegové, eh, populistická ambice některých lídrů a některých stran na evropské politické scéně pouze podrývají eh, sílu Evropské unie a podrývají důvěryhodnost evropských politiků. Tyto země a v Rumunsku konkrétně splnilo všechny podmínky pro přistoupení k šengenskému prostoru. Proto žádám všechny zodpovědné instituce, aby identifikovali a provedli všechna příslušná opatření, eh, která by vyústila v rozšíření šengenského prostoru. Děkuji. Děkuji. Jako další na jednu minutu pan López Aquilar, prosím. Pane předsedo, již několikrát jsem hovořil o závěrech rady a e, řekl jsem, že to se netýká řízení eurozóny, ale boje proti finanční nestabilitě. A e, takže mm, e, to je vlastně základem, principem Evropské unie je být právním společenstvím. A teď pokud jde o ty závěry, které se týkají prostoru svobodného pohybu osob, tedy Schengenu také. Takže my v červnu jsme již již mm, odsouhlasili vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu a je to rozhodnutí již vlastně z roku 2005 a je třeba ale, aby splnili požadavky. A rada dospěla k závěru, že Rumunsko a Bulharsko je plní, ale odsunulo toto rozhodnutí. Odsunulo rozhodnutí rady mm, z září 2012 z, z, 20, a odsunula to tedy na září 2012, kdy to musí přijmout ministři spravedlnosti, ale eh, že tedy Rumunsko a Bulharsko zatím neprvní tyto eh, požadavky a Evropa, že musí posilovat šengenský eh, prostor. Jen si poslechněte francouzskou kampaně, která chce opět zavést interní vnitřní hranice v EU a znamená to větší nedůvěru a i negativní pocity vůči těmto Evropanu a to, touto cestou se nemůžeme ubírat. Děkuji. Jako další na jednu minutu, pan Bronz, prosím. Uh, Smlouva o fiskální disciplině uh, se netýká blaha jejich signatářů, ale blaha eura a samozřejmě celého toho projektu. Tato takzvaná umluva by znamenala fiskální svěrací kazajku, která by odebírala svrchovanost uh, voličům ve státech eurozóny řeší státní dluh, ale cestou neflexibilních diktátů místo praktických řešení. Eh, ta navrhovaná jaksi eh, léčba znamená hladomor, úsporné balíčky, které sníží příjem, sníží koupěschopnost, zvýší nezaměstnanost. Při nadhodnocené měně je zaměstnanost jedině, co lze exportovat. Eh, ekonomiky jihu by měly opustit eurozónu, vrátit se ke svým národním měnám a devalvovat. To by jim umožnilo um, exportní, exportem taženou expanzi. Také je třeba vrátit se eh, k vládním výdajům eh, díky eh, kvantitativnímu easingu, několik půjčkám. To všem samozřejmě není možné v rámci eurozóny. Děkuji. Děkujeme. Nyní za komisi má slovo pan Ševčovič, prosím. Děkuji, pane předsedo. Řada otázek v podstatě již byla zodpovězena, takže dovolte, abych se zaměřil na ta nejčastěji zmiňována témata a především pracovní místa, růst a investice na podporu politik v těchto dvou změných oblastech. Nejprve chci vás ujistit, vás tedy poslance poslankyně, že nezaměstnanost a především nezaměstnanost mladých je jedna z pěti klíčových priorit na kterou se zaměří celá Evropská unie v tomto roce. To je závěr i naší roční analýzy růstu, i je to téma evropského semestru a samozřejmě očekávali bychom, že i národní reformní programy členských států také i si stanoví tuto prioritu číslo jedna, protože víme, jak je to bolestné pro naše spoluobčany i jak je to těžké pro naši ekonomiku. Nemá eh, dostatek kvalitních pracovních míst. Dále komise také i mm, mm, mm, v Dubnu již představí svůj balíček zaměstnanosti a kde tedy eh, se budeme snažit o to, aby lépe fungovaly trhy práce a abychom vytvořili lepší podmínky pro tvorbu pracovních míst. Chtěli bychom se zaměřit na možnosti, potenciál celé ekonomiky, ale také i bychom chtěli být více eh, koncentrováni na ty odvětví a oblasti, kde vidíme velký potenciál jako zdravotnictví, informace, komunikace, technologie a sektor informačních a komunikačních technologií. Také budeme řešit i problémy a překážky, které pořád ještě brání volnému pohybu pracovní síly uvnitř EU. A zde bychom chtěli především pomáhat mladým lidem, kteří jsou pod bezprecedentním tlakem trhu práce. Jsme přesvědčeni, že si nemůžeme eh, dovolit mít 7,5 milionů mladých absolventů nebo mladých lidí, kteří jsou bez práce nebo někteří nemají ani žádný, eh, žádné eh, vzdělání. A mm, mm, i mm, proto Komise již předložila konkrétní myšlenky, nápady, které budeme realizovat spolu s členskými státy a sociálními partnery. Samozřejmě jsme eh, eh, pro eh, to, aby každý mladý Evropan měl šanci aby po té, co ukončí školu, aby dostal práci a měl možnost případně i pokračovat ve svém vzdělání a pokud eh, ne, mm, nemá vhodnou kvalifikaci, aby se mohl rekvalifikovat, abychom využili potenciál mladé generace v EU. A proto také i zlepšíme nástroje, které budou pomáhat mladým lidem, aby mohli nalézt práci, poněvadž eh, zavedeme i nové programy které budou pomáhat mladým lidem nalézt možnosti na trhu práce. A samozřejmě potom je to otázka, odkud vzít investice, odkud vzít peníze, které bychom mohli investovat do ekonomiky, a to především v době rozpočtových disciplín a rozpočtové konsolidace, což je jasná priorita, a abychom tedy se vyhnuli těm dramatickým událostem z posledních let a chceme tedy vytvářet nová pracovní místa, zaměstnanost, eh, což podle nás je možné i, dí, i s těmi penězi, které máme teď v evropských fondech. 22 mm, bilionů euro v sociálním fondu a 62 v strukturálním fondu a ty nejsou zatím vyčerpány a mohly by pomoci členským státům je čerpat, ale eh, na prioritní programy, na politiky aktivní zaměstnanosti, především pro mladé lidi a samozřejmě i pro všechny Evropany. I jste zmínili další eh, možnosti, kde bychom mohli získat eh, více investic. A já myslím, že tady je úplná schoda, protože komise jak víte, je pro e, zavedení daně z finančních transakcí. Je to návrh, e, na kterém e, pracujeme velice tvrdě, ale víte, že je těžké přesvědčit členské státy. Zde je potřeba jednomyslnost i pokračujeme v práci na těch projektových obligacích. Zde ty naše simulace vypadají velice slibně. 230 milionů z evropského rozpočtu bychom mohli použít a díky bance EIB bychom to mohli tedy povýšit na 700 a i e, díky tedy soukromému trhu na 3,5 miliard a vlastně to bychom mohli vynaložit na infrastrukturu, na informační komunikační technologie, tedy na e, projekty, které generují pracovní pracovní místa a zvýší konkurenceschopnost EU. Víte, že my podporujeme i myšlenku vlastních zdrojů a říkáme, že e, a to říkáme všude, e, při každém jednání s členskými státy, jak je to důležité a vy to víte, Eh, jak probíhají tyto těžké diskuze, ale jsme přesvědčeni, že pokud chceme mít transparentnější rozpočet a méně dramatická vyjednávání o finančních rámcích, tak proto potřebujeme vlastní zdroje do evropského rozpočtu. Ještě jednu věc bych řekl. Když se podíváme na investiční politiku, jedna z nejlepších investic je evropský rozpočet. To je nejlepší nástroj, kde na světě máte rozpočet, kde 94% z rozpočtu se vrací členským státům a má to vysokou přidanou hodnotu. Podporují se z toho programy a politiky, které zvyšují konkurenceschopnost a soudržnost mezi členskými státy tak musíme vidět evropský rozpočet. A to někdy chybí při diskuzích o evropském rozpočtu a několika letem finančním rámci. Děkuji ještě jednou za podporu eh, pro Single Market Act a chceme urychlit některé naše návrhy, poněvadž si myslíme, že je třeba využít potenciál jednotného trhu. Díky tomu vytvoříme eh, nová pracovní místa, nastartujeme růst. A ještě poslední slovo k Schengenu a Rumunsku a Bulharsku. Vy znáte pozici komise, to je jasná, jsme přesvědčeni, že Bulharsko a Rumunsko splnili všechny požadavky, aby mohli vstoupit do Schengenu a myslíme si, že tyto oba státy již by měly být členy Schengenu. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme mnohokrát, pane komisaři. Děkujeme vám ještě za vaše stanovisko. Tím pádem je rozprava k tomuto bodu na pořadu jednání ukončena. Teď chci upozornit u eh, příštího bodu, že se nacházíme ve spoždění.